Dobré odpoledne, kolegové, a vítejte na našem zvláštním zasedání. Omlouvám se, že začínáme e, poněkud později. Obyčejně e, zahajujeme e, odpolední zasedání výboru ve tři hodiny a dnes neobvykle už ve dvě a to je možná důvod toho, že je nás tu méně. Nicméně toto uh, slyšení je jistě velmi důležité a přijdou uh, další poslanci. Každopádně to, že začneme dříve, asi vysvětluje, uh, proč je nás tady tak málo. Důležité, abychom se do toho pustili, protože uh, uh, jistě zde nemůžete být uh, příliš dlouho. Takže teď eh, zahájím eh, slyšení o stávajících výzvách v boji s terorismem a závažnou trestnou činností. Toto eh, slyšení si vyžádali naši koordinátoři na výboru pro občanské svobody, justici a občanské záležitosti. Mm, každopádně my jsme chtěli vědět něco více o terorismu a jeho vazbách na organizovaný zločin. Máme samozřejmě eh, automatický zájem o otázky eh, terorismu a ti z vás, kteří jste eh, zde noví, asi nevědí, že máme celou řadu legislativních věcí v této záležitosti. A jsou to velice citlivé věci. A také máme spoustu věcí k organizovanému zločinu, praní špinavých peněz a sledování financování terorismu a také v oblasti eh, rovnováhy mezi bojem eh, s terorismem eh, a, a, v individuální svobodou a zajištění práv fyzických osob. A je to velice důležitá oblast a důležité je abychom se tady na chvíli zastavili a podívali se, jak jsme na tom v oblasti terorismu a, a závažné organizované trestné činnosti. Prakticky neproběhne měsíc, aniž bychom si připomněli, co se děje v Evropské unii, pokud jde o terorismus a měl bych také zmínit, co se dělo v Manchesteru, v Velké Británii v posledních dnech a určitě myslíme na eh, oběti tohoto eh, teroristického činu, eh, když se zde bavíme o boji s terorismem dnes. Dnes budeme mít dvě části zasedání. První se zaměří na vyvějící se hrozby a závažnou trestnou činnost. Čtyři řečníci dostanou každý 10 minut a na prezentaci a potom otevřeme debatu. Rád bych vás také informoval, že jeden řečník musel zrušit paní eh, Jessica Sors, eh, která vede antiradikalizační strategie, eh, strategii ve Villorde v Belgii, bohužel nemůže přijít. Takže začneme s prvním zasedáním, a sice přehled vyvíjejících se teroristických hrozeb a závažné trestné činnosti. Speaker is Mr. Will van Gemert, the deputy Prvním eh, eh, řečníkem je Bill eh, van Hemert, zástupce výkonného ředitele pro v operace v Europalu, který nám poskytne aktuální přehled hrozeb. Máte slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté, děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, za toto pozvání a jsem velice rád, že Europol uh, to takovou pozornost. Děkuji vám za uh, podporu uh, naší agentuře v posledních letech a také uh, z uh, legislativní a z rozpočtového hlediska vám děkuji za podporu. V Europolu uh, sbíráme informace a, a to také děláme uh, díky tomu, co uh, zde děláte vy. Minulý rok jsme kontaktovali 800 eh, příslušných orgánů a vyměnili jsme si asi 9 tisíc sdělení eh, příslušnou sítí. Také jsme podpořili vyšetřování 47 tisíc případů, z toho 1 tisíc byl eh, vysoce cených případů. Snažíme se eh, zaměřovat se na hlavní eh, oblasti eh, kriminality, ať je to kyberterorismus, ECT, e nebo ECTC u terorismu, nebo organizovaný zločin. Díky novému právnímu rámci, který vstoupil v platnost 1. května, myslím, že budeme schopni podporovat členské státy ještě lépe. Týká se to také spolupráce s parlamentem a my se těšíme na vývoj v Europolu. Teď jsem vám chtěl říct něco o tom, jak to vypadá s bojem s eh, organizovaným zločinem a s bojem s terorismem. Začnu s organizovaným zločinem a skončím s terorismem tedy. Využijím eh, je jeden z hlavních produktů, který eh, Europol vydává jednou za čtyři roky, a sice SOCTA, a sice vyhodnocení hrozeb závažné organizované trestné činnosti. To politikům i profesionálům inform, poskytuje informace o aktuálních hrozbách v Evropské unii. Také eh, je to takovým milníkem pro eh, závažnou organizovanou trestnou eh, činnost. A tato zpráva se teď finalizuje v, posledních, v těchto měsících. Díky tomuto produktu vám teď můžu říct, co se děje na kriminálních trzích, které jsou teď relevantní. A také musím eh, říci, eh, že eh, SOKTA tím, že získáme informace ze ženských států a z databází Europolu, je dokonalým příkladem toho přístupu založeného na důkazech v boji s organizovaným zločinem. V roce 2013 při představení eh, poslední sokty jsme hovořili o 3600 eh, kriminálních skupin v EU. Dnes už jich je asi 5000, které se vyšetřují. V posledních několika eh, letech zločinci za více než 180 národů byli zapojeni do organizovaného zločinu v EU. Více z těch skupin je složeno z více skupin, ale 60% více národností ale 60% eh, je eh, spíše jenom v jednom členském státě. Pozoruhodné také je, a je to zásadní nárůst oproti eh, čtyřem letům situaci před čtyřmi lety, že více než polovina skupin je zapojena do více než jedné kriminální skupiny. Dříve to bylo 33%, tady ta polikriminalita zásadně narostla. Ale zároveň také musím říct, že trestná činnost se komplikuje a vyžaduje si eh, nejen technickou odbornost, ale i jiné dovednosti. My už jsme hovořil eh, o, eh, také o zločinu jako službě. To se také hodně rozvíjí v posledních letech, tento model. Teď se tedy zaměřím na ten kriminální trh. Nejdříve u kybernetického zločinu, o tom ještě uslyšíme. Je to určitě zločin mnoha tváří. Zásadní je rozšiřující se power, tedy eh, rozsah eh, útoku. My jsme měli tady eh, WannaCry Ransomware před několika týdny, takže to ukazuje, jakým způsobem to může se dostat na povrch v každodenním životě. V Soktě máme zločiny závisející na kybernetickém prostoru, čili něco, co lze udělat jenom v kybernetickém prostoru, jako i ransomware nebo DDoS. Potom eh, je tady například zneužívání dětí. A třetí typ eh, zločinnosti je eh, používání platebních karet. Sokta ukazuje, že kybernetický zločin zásadně se rozšiřuje v naší společnosti a má to dopad na všechny další typy trestné činnosti. A všechny tyto typy se vlastně promítají do kybernetického prostoru. Například eh, nezákonný obchod s eh, eh, zbožím a službami. Prakticky všechny nelegální komodity jsou k dispozici v této oblasti. A největší trh je trh s nelegálními drogami nebo s drogami. Prakticky všechny skupiny jsou do něj nějak zapojeny. 75% skupin je zapojeno, zapojených do Eh, pašování drog eh, je zapojeno eh, také do jejich distribuce. 65% organizovaného zločinu je také zároveň zapojeno do, jiný, do, jiné, do jiných kriminálních aktivit, jako je například pašování migrantů. Online platformy jsou teď hlavním prostorem pro nelegální prodej drog Libie se také eh, stala eh, distribučním centrem eh, konopí vyprodukovaného v severní Africe. Mm, dochází k nárůstu kokainu a mm, Největší změny jsou ale u syntetických drog a u nových psychoaktivních látek v této oblasti. Tyto nové látky představují velkou hrozbu. Abyste si udělali představu, za posledních pět let přes 420 eh, neznámých psychoaktivních eh, látek bylo odhaleno v Evropské unii. Úplně poprvé. Čili Evropská unie eh, zůstává produkčním a distribučním hm, centrem pro MDMA, také amfetaminu, tedy amfetaminu globálního významu. Třetí trh je organizovaný zločin s nemovitostmi. Je to široká škala kriminálních aktivit, organizované vykrádání a také vykrádání automobilů například. A tito zločinci jsou vysoce mobilní a profesionální. Vidíme stálý nárůst v počtu eh, hlášených eh, krádeží v posledních letech. Také se využívají eh, kybernetické možnosti, techniky, kterými se zjišťovají, jestli jsou lidé doma, a také techniky pro prodej ukradeného zboží na trhu. Čtvrtý typ činnosti je v převaděčství migrantů. Tady byl zásadní nárůst v posledních čtyřech letech a očekávám výnosy e, v e, řádu miliard eur ročně. Týká se, e, to, souvisí s tím použití falešných dokumentů, které je stále častější v důsledku s migrační krize. Také se pronajímají dokumenty, čili na tu cestu, lidé můžou použít nějaký dokument a ten dokument se potom použije znovu ze strany organizovaného zločinu. Také eh, jsme byli svědky hm, vazeb mezi migrací a terorismem. Teroristické skupiny eh, využívají toky migrantů do Evropské unie, ale také tradiční eh, toky lidí z východu do západu Evropy byly nahrazeny eh, různými eh, menšími toky eh, uvnitř EU. Migrační krize pravděpodobně povede k růstu počtu potenciálních obětí obchodu s lidmi. Protože tady budeme více zranitelných lidí pro toto. Praní špinavých peněz, to je další trh, souvisí de facto se veškerou trestnou činností, jak si se dokážete představit. Kriminální sítě se neustále snaží používat ty nejnovější technologie a možnosti. Takže kryptoměny, eh, anonymní eh, platby, eh, to se používá stále častěji v této oblasti. A tím je také tedy praní peněz stále větší problémem. Ty různé peníze ať už eh, se, eh, tedy ty metody, ať už eh, systém neformálního převodu hodnoty, například Havala. To, jsou, to je jenom, jenom jeden z příkladů, ale jsou také i různé jiné nové platební metody. Potom jsou tady syndikáty pro pradí špinavých peněz, které akorát nabízejí možnosti složitých finančních schémat. Eh, kterými se vyperou peníze. SOK to také eh, doporučuje eh, určité priority. Každá hrozba zločinu je relevantní, ale Sakty se ukazuje, že jsou tady i ten kybernetický zločin, pašování drog, převaděčství, THB a organizovaná majetková trestná činnost. A kromě toho také doporučujeme zaměřit se na tři eh, průřezové trendy, které umožňují ty různé typy kriminality. To jsou tzv. ty motory eh, kriminality v této oblasti. Jsou to kriminální finance, praní špinavých peněz, eh, podvody s dokumenty a online obchod s nelegálním zbožím a službami. Takže je třeba se zaměřit také na trestné zbraně, podvody z DPH a spotřební daní a přijmout eh, průzovou prioritu, eh, tedy praní špinavých peněz. Závěrem ještě několika slovy k terorismu, protože to eh, jste také chtěli slyšet. Každý rok dáváme zprávu o terorismu v rámci TSET, e takzvaného. Příští týden budeme představovat tuto zprávu na Libe, stále ještě dokončujeme v tuto chvíli. Nicméně myslím si, že eh, je jasné, že dialistická teroristická scéna je aktivnější eh, více. V USA útočí eh, různé skupiny, ale také údajně spontánní skupiny, které, tedy spontánní útoky, které dělají jednotlivci. Většinou jsou to rezidenti, už dlouho letí v Evropské unii. Ale pokud se podíváme na výzvy, v boji s terorismem, tak těch je několik. E, za prvé, vysoký počet e, potenciálních pachatelů, e, kteří jsou také částečně přítomní v EU, rozmanitost profilu od různých útočníků, jak se sesítivané skupiny, tak různí útočníci, jednotlivci. Máme tady také nadnárodní sítě, které byly vytvořené, ale také podporují čas od času tedy ten útok těmi eh, zbraněmi. Použití eh, vysoce eh, zakorovaných komunikačních nástrojů a také efektivní online propaganda teroristických skupin. A, potom ještě, a to je pro nás důležité, využívání tzv. měkkých cílů. To je jeden, jedna z hlavních výzev. Pachatelé útoku mohou být řízeni jest nebo jenom inspirováni jeho ideologií a retorikou u některých vlků eh, samotářů eh, jsme viděli, že ta vazba na eh, IS není zřejmá. Některé jsou inspirovány a někde se propaganda snažila vytvořit jenom vazbu nad IS. A IS také vytváří určitý prout uprchlíků, aby mohl poslat útočníky do EU. Ty nedávné útoky, eh, ti útočníci už eh, byli v EU léta, ale a všichni eh, byli nějak známi policii, ale nebyli považováni za okamžitou teroristickou. Takže džihadističtí teroristé budou pokračovat pravděpodobně v, s malými výbušnými zařízeními, improvizovanými a nesofistikovanými, ale používat se to bude do budoucna s jistotou. Čekáme, věříme eh, v eh, poklesu, eh, pokles počtu jednotlivců, kteří jezdí do konfliktních zón, ale naopak se jich vrací více do Evropské unie. Ale IS, ta poslední čísla to ukazují, nemáme tolik případů bojovníků, kteří se vracejí Toť tedy k organizovanému zločinu a terorismu. Děkuji jednou vašemu výboru ještě eh, za silnou podporu, kterou eh, mm, na, vyjadřujete naší iniciativní roli v této oblasti a rádi odpovíme na jakékoliv vaše dotazy nebo přispějeme k debatě. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme vám. Ano, debata proběhne po dalších dvou řečnicích. Jako další Eh, se bude hovořit o otázce zahraničních bojovníků, ale ehm, to byla tady paní Source. Dostaneme od ní přepis, až ji bude lépe. Takže dále eh, kyberkriminalita. Jürgen Schmidt je ředitel federálního eh, kriminalistického policejního útvaru z Wiesbadenu. Vítáme vás, máte 10 minut. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, eh, poslanci, poslankyně, kolegyně a kolegové, eh, zaprvé bych chtěl srdečně poděkovat za pozvání a za možnost zde v deseti minutách představit svůj názor na kyberkriminalitu. Já jsem policista, eh, pracuji jako ředitel spolkového orgánu pro trestní věci v Německu. No, kyberkriminalita je jedna z našich hlavních hrozeb v Německu, kromě klasických témat terorismus a organizovaný zločin, je kyberkriminalita, která nás, a to nás staví před velké nové výzvy. Obáváme se, že i do budoucna se toto téma stane ještě podstatnějším. Proč? Protože konstatujeme, že i v soukromém světě jsme stále propojenější, digitalizovanější, chytré domovy, eh, chytrá auta, v Německu o tom hovoříme jako o průmyslu 4.0, takže průmyslová produkce propojená internetem, internet věcí a to všechno nás v podstatě ovlivňuje každým dnem. A proto si myslíme, že i kriminálníci se tímto směrem budou nastavovat. Už teď zaznamenáváme překládání klasické kriminality do kyberprostoru, kyberprostoru například kyberterorismus, kyberšpionáž, eh, darknet a obchod s drogami, zbraněmi, dětskou pornografií to jsou všechno klasické trestní případy, se kterými se setkáváme. Kromě toho e, znamenáváme nové druhy kriminality, typické formy pro kyber, kyberkriminalitu, digitální věd, e, různé ransomwary, e, digitální vydírání, Potom samozřejmě také krádež údajů, nejen bankovních údajů, ale údajů o zákaznících, krádeže digitálních identit, ty se také kradou a mohou vést k velkým škodám, k velkému poškození. Dále je potřeba konstatovat, že zločinci se specializují a profesionalizují. E, my tomu říkáme crime as a service, to znamená zločin jako služba, jsou to například vývojáři škodlivého softwaru, různí distributoři, testeři, kteří testují, zda ten škodlivý program skutečně škodí, jiný to pak speněžují, takže oni si také rozdělují práci a specializují se. E, co děláme my jako složky činné v trestním řízení, e, konkrétně v oblasti policie? Samozřejmě pro nás je důležité téma vzdělávání a dalšího vzdělávání. Pouze ten, kdo zná tu tematiku, se s ní může nějak vypořádávat. Dále na místní i národní úrovni jsme vytvořili specializované složky pro kyber, kyberkriminalitu. E, týká se to například i té e, vícestrané roviny, například v Interpolu, v Interpolu nebo Europolu EC3. Eh, což je oddělení specializující se na kyberzločin a eh, musíme si uvědomit, že kyberzločin je mezinárodní otázka, takže proto je potřeba dále iniciovat a urychlovat výměnu informací. Máme vlastní styčné důstojníky, kteří se přímo zabývají otázkou kybernetické kriminality. Máme také vlastní komunikační platformy, eh, například to checkerboard, checkerboard u Europolu, Eh, společně s útoky WannaCry eh, jsme prováděli velice intenzivní výměnu názorů vlastně na celosvětové úrovni. Jaké jsou výzvy v oblasti eh, kyberkriminality? Anonymizace zločinců. Oni používají stále více síť Tor a an- anonymizují se tím například, že používají různé šifrovací softwary. Zároveň také ši- šifrují data své komunikace, takže v podstatě té komunikaci nelze naslouchat protože probíhá pouze přes odstíněná vedení, přes zajištěné aplikace, přes zajištěné kanály a tím eh, se nám komplikuje práce. Eh, dále v té organizované oblasti působí eh, zločinci organizovaně na mezinárodní úrovni v oblasti kyberkriminality a tím stěžují práci policie, už také práce policie o dost pomalejší než práce zločinců. Dále zde vnímáme velkou výzvu v podobě velice rychlého technologického vývoje v této oblasti v oblasti jak tedy kyberbezpečnosti, ale také kyberkriminality. Já jsem už jmenoval internet věcí, což znamená, že v podstatě celá domácnost je nějakým způsobem propojena a nabízí tak zcela nové možnosti kriminálníkům, na které, které by nikoho v minulosti ani nenapadly. Například hack těch telekomunikačních routerů, ke kterému došlo někdy před třemi měsíci, a nebo jeden případ, kdy eh, se jeden zločinec pokusil v podstatě propojit se s, pro, eh, s chytrými ledničkami a eh, pračkami a vytvořit z nich botnet. Takže to jsou asi tak ty hlavní věci k tomuto. My jsme si stanovili, že je potřeba něco dělat s tím, že tedy očekáváme, že i politika bude na tyto výzmy reagovat a že právní rámec při boji s kriminalitou bude eh, odpovídajícím způsobem, přizpůsobem a aktualizován a že bude možné i třeba napříč EU přizpůsobit ty trestně právní normy tomuto vývoji. Eh, s přihlednutím tedy ke kolegům, kteří dostanou slovo po mně, rád bych poznamenal, že justiční právní pomoc eh, musí odpovídat 21. století. Zatím to tak nevždy je. E, podívejme se například na otázky e, útoku na různé servery a databáze. Je potřeba i tyto otázky ošetřit, protože zatím zde vnímáme výrazné mezery. A v neposlední řadě je dále potřeba přizpůsobovat, posilovat e, školení a získávání znalostí v oblasti kyberkriminality. Naše protistrana se k tomu vlastně učí každým dnem. My takové možnosti nemáme, musíme využít to, co je nám k dispozici. Tolik tedy ve vší stručnosti k této tématice a samozřejmě jsem k dispozici pro dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Šmite. A nyní se na tyto otázky podíváme z justičního pohledu. Máme tu paní Veronik Degerman, zástupkyně prokurátora z Paříže, která má na starosti boj s terorismem a organizovaný zločin a bude nás informovat o potenciálních překážkách a novém vývoji z justičního pohledu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Zdravím všechny přítomné. Já jsem pracuji v terénu jako praktik a e, pracuji po boku v Françoise Molase, protože pařížský soud má celonárodní působnost v oblasti boje proti terorismu. Ale já jsem se rozhodla se zaměřit na boj proti terorismu, protože kdybychom do toho přidali ještě boj s organizovaným zločinem, tak by to bylo příliš široké téma a byla bych e, povrchní. Jak víte, Francie je jednou ze zemí, na kterou v Evropě měl islamistický násilný terorismus velký dopad, zejména z důvodu počtu bojovníků, kteří se dostali do naší oblasti a také z důvodu násilných trestných činů dokonaných nebo ve stádiu pokusu. A od roku 2013 došlo k pokusu o 18 teroristických útoků a 34 záměrů útoků byly eh, naštěstí zlikvidovány. Jiné útoky měly dopad, a zejména nedávný útok ve Velké Británii. Po období masivního odjezdu do oblasti Sýrie a Iráku v roce 2013-2014 a v roce 2015 Situace se ustálila a zjišťujeme pokles počtu odjezdů do bojové zóny, zejména francouzských občanů, případně osob pobývajících trvale ve Francii. Ta čísla jsou pozoruhodná, bylo jich 458 v roce 2014, 255 v roce 2015 a 35 v roce 2016. Tady ten pokles je velmi výrazný. Je možné je vysvětlit několika faktory, zejména vyšší míra kontroly na hranicích ze strany tureckých orgánů, které skutečně utěsnily eh, hranici se Sýrií a provádějí mnohem přísnější kontroly, pokud jde o příjezdy na turecké území. Administrativní opatření eh, jednotlivými státy, zejména Francii kdy dochází k zákazu odjezdu z území Francie u konkrétních osob, administrativní, tedy zabránění odjezdu radikalizovaných osob, které byly zjištěny s pravodajskými službami. A v té oblasti, kde probíhají boje, dochází k leteckým útokům ta životní podmínky tam jsou velmi obtížné a to mohlo také odradit celou řadu osob. Nedochází k masivnímu návratu, protože je těžké opustit islámský stát v současnosti a Daesh tvrdě trestá dezertéry a zrádce. Ale ztráty náboru v oblasti jsou kompenzovány nárůstem počtu narozených dětí v oblasti. Je to významný počet a dnes je možno říci, že čelíme hrozbě, která je různorodá, jak naznačil ředitel Europolu před chvilkou. Můžeme rozlišovat eh, dvě, dva typy hrozeb. Masové útoky, masové masakry, které by byly prováděny vyškolenými komandy, která, které jsou vycvičené, ovládání zbraní a výbušnin. A to je vlastně profil takových zatvrzelých bojovníků, kteří jsou dlouhodobě e, členy radikálních islamistických skupin a mohou provádět tedy předem připravené akce a využívat poměrně sofistikované postupy. Tato hrozba trvá, samozřejmě. A jak už bylo řečeno, e, hrozí individuální útoky které jsou spontánně prováděny jednotlivci, kteří jsou izolovaní, kteří reagují na trvalou propagandu islámského státu, tedy provádět operace na národním území v Evropě a nedávné případy ve Francii to dokazují. Jsou to často osoby zranitelné, psychologicky nestabilní a které trpí i psychiatrickými Eh, poruchami a jsou to osoby, kdy radikalizace je většinou krátkodobější, ča- často skrze internet, jsou to tedy takzvaní nováčci, osoby, které jsou frustrované tím, že se nemohli dostat do oblasti, kde, se, kde probíhá džihad a ty útoky jsou často spontánní a provedení je méně propracované a méně připravené. To se stalo v NIS a někdy to má dopad eh, stejně ničivý. A zjišťování těchto jedinců, kteří velmi rychle se dostávají na dráhu sebevraždy, tak to zjištění je velmi obtížné a předpokládá to velmi jemnou informovanost eh, veškerých služeb veřejné zprávy, aby bylo možné tyto osoby zjistit. Pokud jde o justiční orgány, myslím, že musíme čelit řadě výzev, které vám vysvětlím za několik chvil a které jsem vlastně eh, rozdělila do čtyř skupin. Jde o návraty ze Sýrie a zejména převzetí nezletilých. Na rozdíl od toho, čeho jsme se obávali, Myslím, že nebudeme čelit masivnímu návratu zahraničních bojovníků po ztrátě Mosulu, který se blíží a budoucímu dobytí Raky, je možné se obávat, že bojovníci islámského státu se spíše přesunou do pouště a vrátí se do ilegality. Rozptýlí se pokusí se proniknout do Turecka, Jordánska, Libanonu, kde mají své zázemí. Jiní se mohou dostat až do Libie, ale co se týče osob z dvojnárodností nebo os francouzů s, se severoafrickým původem, tak se mohou dostat do Alžírska, Maroka, Tuniska, než se pokusí proniknout na evropskou půdu. Ženy a děti se vrátí asi rychleji z bezpečnostních důvodů a to samozřejmě vyvolává otázku e, zaopatření těchto dětí. Je třeba připomenout, že při masivních odchodech v letech 2014-2015 řada rodin s dětmi odjela a také došlo k e, ženám, k tomu, že ženy odcházely sami v naději, že se provdají za džihadistu a došlo k narození dětí na syrském a iráckém území. V případě e, Francie se takto narodilo 460 až 500 dětí a některé z těchto dětí se již vrátily do Francie a jejich tedy e, převzetí by mělo na, proběhnout a je třeba e, si vyměňovat osvědčené postupy. Ve Francii jsme se na to připravili, řešíme to pluridisciplinárně a děti jsou umístěny vlastně hned po příjezdu na letišti, protože dochází většinou k vyhoštění z Turecka, dochází k, k konkrétnímu vyhodnocení profilu a do, do, dochází také k lékařskému a psychologickému vyhodnocení stavu těchto dětí a školíme týmy, které se zabývají péčí o děti a péčí o mládež. A vlastně v některých případech se jedná o dětské vojáky. Něk- některé děti vlastně žili v nedostatku péče i potravin, často byli ve velmi úzkém vztahu k matce v takových domovech, kde byly pouze matky a děti a s velmi důrazným s velmi důraznou eh, násilnou radikalizací. Tedy je třeba, aby se nestaly takzvanými lvíčaty chalifátu na evropské půdě. Další je působení v věznicích. Máme 440 odsouzených, kteří byli odsouzeni pro skutky související s terorismem a v kontextu nadměrného počtu odsouzených ve věznicích a na rozdíl od Nizozemska, které vyprazňuje své věznice, tak ve Francii máme velké potíže s, se zacházením s těmito teroristickými odsouzenými. Byly snahy je schromažďovat, ty pokusy selhaly, protože jsme viděli, že ve francouzských věznicích se, se vytváří skutečné katyby, kde vznikají i vzniká hierarchie s příslušnými emíry a vede to k násilnému, k násilné činnosti a k násilnému působení. A tam, kde došlo k pokusům o deradikalizaci, tak tyto pokusy nebyly uh, úspěšné a nez, nezaznamenali jsme konkrétní výsledky. Upřednostňujeme prozatím spíše uh, vlastně takové diagnostické oddělení, kde se snažíme následně rozptýlit tyto osoby na území, ale je, hrozí, že se z, z vězeňského prostředí stanou inkubátory, kde budou narůstat eh, hrozby a nejde jenom o navrátilce z, ze Syria a Iráku, ale také o domácí eh, více či méně radikalizované jedince a osoby odsouzené za běžnou trestnou činnost, které procházejí radikalizací. A to je zásadní výzva, protože i když tyto osoby jsou vyloučeny ze společnosti a odsouzeny na dlouhé tresty, tak jednou se ocitnou na svobodě, na svobodě a je to vlastně tikající nálož. A také jsme svědky jevu známe jako takia, kdy odsouzení na oko se účastní dera, deradikalizace a různých psychologických programů. Při rozsudku e, jejich profil je plný e, pokory, ale ve skutečnosti se přetvařují a jejich angažovanost je často násilná a důrazná. Tedy pro nás, pro francouzské justiční orgány, tak e, je to sdíleno i v jiných zemích, skutečně eh, uvěznění teroristů a působení na teroristy je velkou výzvou. Další zásadní výzva pro justiční orgány, ale také pro spravodajské služby je šifrování komunikace a přístup k údajům. Vím, že to je velmi citlivé téma a jako soudkyně a prokurátorka. mě velmi záleží na ochraně osobních údajů, ale šifrování digitálních eh, médií a zašifrování eh, přístrojů a šifrování elektronické komunikace se všemi aplikacemi, které se objevily a různé sítě, jako je WhatsApp, Telegram a Twitter, to vše vyvolává problémy jednak pro dohled a sledování prevence eh, násilných útoků a atentátů, ale také pokud jde o, o sběr důkazů a, a dostatečné dokazování. Jsme slepí a hluší. A to je skutečný problém a vede to již od léta 2015 francouzského prokurátora Françoise Molansa spolu s prokurátorem s prokurátorem Žanku Sérem Vencem a s národním prokurátorem Španělska Javierem Saragosou eh, podepsat výzvu operátorům, abychom nalezli řešení, aby justiční orgány v podmínkách, které jsou upraveny právem a omezeny, měly přístup k některým údajům. Tato výzva vznikla v létě 2015 a byla zopakována v říjnu 2016 čtyřstranou protiteroristickou skupinou, která pravidelně schromažďuje francouzské, belgické, španělské a marocké prokurátory a ti oficiálně vyzvali, aby bylo možné nalézt řešení, abychom na národní i mezinárodní úrovni mohli nalézt řešení, abychom měli přístup k těmto údajům. Samozřejmě s cílem zabránit teroristickým útokům a abychom měli možnost potrestat pachatele atentátu. Uchovávání údajů o spojení a návazně, tedy navazuje na tento problém, tady bych zmínila eh, atentáty z 13 listopadu 2015 a atentáty v Bruselu eh, v březnu 2016. Víte, že máme společný tým s Belgičany, s federálním úřadem prokurátora v Belgii. Naše vyšetřování postupovali předu jen díky tomu, že jsme využívali údaje, které byly získány z mobilních telefonů, kdy došlo ke geolokalizaci, kdy jsme mohli sledovat trasy přesunu jednotlivých komand a bez těchto možností bychom nemohli neutralizovat a identifikovat pachatele. Je to tedy zásadní výzva. A skončím Evropskou justiční spoluprácí, která je asi poslední základní výzvou, ale k té výzvě se stavíme čelem a chci si, že spolupráce v turistické oblasti je dlouhodobá. V Evropské unii historicky se konkretizovala s některými zeměmi, například se Španělskem v boji proti ETě a jinde, v jiných zemích, jiné země byly zasaženy odchodem bojovníků do Syrie a Iráku. A musím skutečně vyzdvihnout zásadní úlohu, kterou sehrává Europol samozřejmě, ale také Eurojust. A každodenně využíváme pomoc Evropské agentury z Hágu a zejména v kontextu atentátů v Bruselu a v Paříži e, podpora Eurojustu byla zásadní a celá řada koordinačních e, setkání proběhlo a díky agentuře se nám skutečně podařilo udělat pokroky a připravit opravdovou strategii, abychom si rozdělili jednotlivé cíle, abychom je zadrželi a abychom věděli, kdo je bude soudit. Tedy musíme jít touto cestou a rozvíjet společnou práci, výměnu informací a podpora Eurojustu je zásadní. Informace prokurátorů, kteří působí v této oblasti, kteří se mohou setkávat a kteří se poznávají osobně, to je klíčové a podpora Unie je tady velmi cená. Děkuji vám. Thank you, thank you very much. Já děkuji e, za váš příspěvek. E, bylo by dobré, když jste hovořil o Eurojustu nakonec. Možná, že eh, v debatě bychom mohli dát eh, uvést nějaké eh, praktické příklady přínosu Eurojustu ve Francii. To by bylo užitečné. Ne, kolegové, kdo by se rád teď... <coughs> Děkuji. Přihlašte se všichni, abych... Takže Katrin... Je to v pořádku. Takže máme za sebou tři velmi zajímavé pohledy z Europolu, z federální úrovně v Německu a od uh, Veronique Režemen z uh, soudního pohledu. Takže teď uh, je tady prostor uh, na vaše uh, připomínky k Sofie Feld. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, a děkuji eh, panelistům za velice zajímavé prezentace. Aktuální informace je určitě povzbudivé, když říkáte, že na evropské úrovni se spojují s snahy čím dál tím více. Mám několik otázek a připomínek. Za prvé, Opakující se eh, problém v debatě v Evropském parlamentu je sdílení informací. Udělalo se to hodně o sběru informací na národní úrovni, ale pořád jsou tady eh, velké prostory, pokud je o sdílení informací mezi členskými státy, mezi agenturami. A, a ráda bych eh, slyšela vaše názory. Vidíte tady určitý pokrok, kde pořád vidíte prostor pro eh, další eh, eh, spolupráci a jaké jsou tady překážky. Potom k mm, šifrování. Tam bych upozornila kolegy a další zájemce že zítra v přítomnosti eh, komisaře Kinga pořádáme seminář o nových metodách eh, šifrování dat, který by umožnil bezpečnostním složkám získat přístup k těm eh, datům, které potřebují, aniž by se vytvořila zadní vrátka. Takže je to velice cílený způsob, jak obejít šifrování a já doufám, že tam to eh, nabídne cestu vpřed, protože si myslím, že většina eh, lidí v této místnosti by se shodla, že je třeba získat přístupu k úřadům, údajům, se mm, mohli dělat svoji práci, ale vždycky to musí být opatřené příslušnými pojistkami. Ještě připomínky eh, dvě. Boj terorismem v, této, v tomto případě se omezil zejména na islámský terorismus. Zeptám se Europolu eh, na boj s jinými typy eh, terorismu nebo násilného extremismu. Že vidíme tady také nárůst eh, neonacistů nebo jiných pravicových extremistů, kteří jsou podobní. A potom, a to je velmi citlivá otázka, posledních měsících jsme byli svědky toho, eh, jako ve, ve, velice jako rozbujelého rasismu v policejních složkách, nebudu jmenovat eh, země. A to je velice velký problém, když eh, řešíte problém teroristů z určitých populačních skupin. Tady se ptám, vím, že většina otázek jde na Europol. Sleduje tohle Europol a jak to řešíte? jinak než eh, prostřednictvím eh, školení eh, na CEPOLu. Je tady tedy určitý nějaký základní přístup k řešení rasismu v policejních složkách. Takže to je také určitě otázka na policejní školu. Nejenom Europol tohle řeší. Děkuji. Teď eh, Teresa Jiménez Besero. Eh, no, Děkuji. vám. Ehm. Já jsem chtěl akorát poblahopřát eh, našim řečníkům. A také paní Dežurman. Myslím si, že eh, ten obrázek, který jste načrtli, by mě vyvolává určité obavy, protože eh, nevidím, jak je za této atmosféry možné dělat prevenci. Já většinou se věnuju obětem. Já jsem známá eh, tou svojí rozsáhlou prací v oblasti obětí a pomoci obětem. Ale je důležité také eh, občanům pomáhat tak, aby se z nich oběti nestaly. Takže tady je prevence klíčovou otázkou. Kolegyně Monika Holmajer připravila zprávu o boji s terorismem a eh, při přípravě eh, legislativy eh, víme, eh, nebo z přípravy legislativy víme, jak velice důležité je obracet se na lidi, kteří eh, působí v oblasti prevence a jak všechno je to složité. Nelze být nesmírně flexibilní v řadě otázek, protože jinak mechanismy prevence nevybudujete. Musíte posoudit hrozby, zjistit, kde existují ve Španělsku. My jsme eh, měli hrozbu ze strany eh, baskického hnutí ETA. Museli jsme vyhodnocovat eh, samozřejmě jejich elektronická sdělení. Byly tam různé překážky, těžko se sbíraly důkazy bylo eh, těžké dostat se k těm počítačům, nebo přístup eh, k, tomu, k těm počítačům bylo získat, tě, těžké získat, hmm, přes které se komunikovali, komunikovalo při přípravě teroristických útoků. Eh, otázka samozřejmě elektronických důkazů a jejich přípustnosti. Takže byla tam celá řada možností a celá řada překážek které se týkaly eh, tohoto typu dokladného materiálu. Takže já si myslím, že teď prostě musí být mnohem eh, snažší získávat ty informace, získávat přístup k té eh, komunikaci, to je pro nás naprosto klíčová věc. Teď tady hovoříme o úplně nové situaci radikalizace. A já si myslím, že je docela zřejmé, že eh, lidé se, eh, spadli do pasy radikalizace a potom začali jednat jako radikálové. Tohle ukazuje určité selhání společnosti. Například ten člověk v Manchesteru chodil do školy, byl vzdělaný, to vzdělaný eh, jednotlivec, chodil na univerzitu, ale nějak propadnul systémem. Dostal se eh, prostě eh, do nějaké šlamastiky a najednou eh, se zradikalizoval. Kvůli tomu, že naše společnost nebyla schopná mu nějak něco nabídnout. Že tohle musíme mít na paměti při té preventivní práci. Pro nás je nesmírně důležité naslouchat lidem, kteří jsou eh, zapojeni do této konkrétní činnosti, do preventivní operace. Bedlivě eh, naslouchat eh, tě lidem jako jste vy, tak abychom my mohli legislativně působit efektivněji a lépe. Děkuji, Tereza. je Natalie Griesbeck. Merci bien. Děkuji. Myslím, že toto slyšení je velmi zajímavé, které navazuje na jednotlivé rozpravy, které jsme vedli zejména včera a také na ta jednání, která budou probíhat zítra, pokud jde o cílení společně s komisařem Kingem a se Sofí. Já za sebe myslím, že je to strukturovaný evropský přístup, pokud nemáme posilnou spolupráci, o které jsme právě hovořili v rámci panelu, je třeba reagovat, eh, zajistit prevenci a pokud možno eh, také odhalovat eh, počínající radikalizaci. Mám několik drobnějších otázek, ale s velkou pozorností jsem naslouchala velmi zajímavým zjištěním, která volají po odpovědi. První se týká kyberkriminality. Řada řečníků zdůraznila kyberkriminalitu a kyberbezpečnost, aby to bylo stručné. Zajímalo by mě, zda si myslí, že by to chtělo novou legislativu, anebo zda je to skutečně vázáno na novou legislativu a já si spíše myslím, že to je věc prostředků, protože Evropská unie reviduje celou eh, strategii kyberbezpečnosti, tak by mě zajímal eh, názor odborníků. Druhá otázka. Hovoříme mezi sebou o výměně údajů, eh, nic jiného se v novinách nečte. Je to samozřejmě důležitý prvek, ale já bych chtěla mm, požádat paní Veronik Degerman, která široce hovořila o těchto aspektech. My vlastně jsme svědky výměny údajů a velký objem informací cirkuluje, ale současně jsme svědky mezer. Většinou pachatelé jsou známí a většinou se narodili v Evropě a já bych z její strany uvítala trošku eh, sofistikovanější odpověď. Jde o nedostatečné zapojení státu do sdílení těchto údajů nebo eh, jaké jsou problémy s uložením těchto dat do příslušných eh, souboru, anebo zda jde o nedostatek personální, zda nemáme dost pracovníků, abychom byli schopni dostatečně jemně zpracovávat tyto údaje. My jsme ve Francii eh, vlastně eh, se zbavili možnosti mít velmi jemné informace z jednotlivých čtvrtí, kde bylo možné velmi brzy zaznamenat eh, rodící se problémy. Takže tady bych chtěla znát váš názor. Nebudu se vracet k Foreign Fighters. Říkáte, že jich je stále méně, ale položím vám tu otázku možná písemně. I když je jich méně, tak eh, jde o to, jak eh, proti ním postupovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Natalí. Máme tu celou řadu návštěvníků v posledních minutách, kteří stojí, pokud pokud si chcete sednout, tak se prosím posaďte. A jedním, jedním z návštěvníků je Lord Timothy Kirkhope. Jsme rádi, že vás zde vidíme zpátky ve vašem výboru. You're not going to be allowed to speak or interrupt me. Nebudete mě moci přerušovat, ale určitě vás rád vidím. Vítejte. A paní Winberg, další. Tack så mycket. Eh, och tack för er, er... Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také za informace, eh, které jsme dnes měli možnost získat. I když si já osobně nemyslím, že jsme slyšeli něco moc nového o radikalizaci a o boji s ním. Ale je skutečně tragické, že že zde je skutečně tak málo europoslanců a europoslankyň. Více než polovina křesel je prázdných. Když si vezmeme v potaz, že v podstatě každý měsíc dochází k nějakému útoku, člověk by byl myslel, že e, o toto téma bude zájemno. Je to, je to smutné. No, to, co jsme zažili, zažili v Evropě v posledních letech, to je eh, také důvod toho přílivu, nebo proto je ten důvodem ten příliv teroristů a džihadistů. Je poměrně snadné se dnes radikalizovat. To vidíme na internetu. A ten proces může být eh, velice pomalý, ale může být také velice rychlý. Radikalizovat se lze rychle. Co do prevence, tady, a já jsem se tím zabývala eh, tři roky, že odstrašující tresty, tedy že se trestem snažíte zastrašit ostatní, aby se neradikalizovali, a třeba to, eh, že se informují občané třeba o tom, že se vrátil někdo, kdo byl zahraniční bojovník, tak já si myslím, že by bylo na místě takovým lidem vzít občanství. Například máme jenom v jedné zemi 23 tisíc potenciálních džihadistů. No a jak takové množství lidí odradikalizujete? Je eh, přece potřeba v první řadě se pokoušet do takové situace se vůbec nedostat. Děkuji. A já bych ještě řekl panu Kirkhopovi, pokud eh, chce promluvit, tak eh, eh, ať se přihlásí, já nevím, co říká protokol o bývalých poslancích, ale můžeme udělat výjimku. Další paní Kiniči. Grazie, grazie presidente. Io devo dire che ho ascoltato. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pečlivě poslouchala, co tady zaznělo. Chci hostům poděkovat za poskytnuté informace. Jsem přesvědčená, že ta opatření proti terorismu mohou fungovat jen ve spolupráci, ve spolupráci mezi tajnými službami, eh, složkami činnými v trestním řízení, spoluprací s justicí v jednotlivých státech. Už se tady mluvilo o tom, že spolupráce mezi státními zástupci vede k úspěchům. A na tom je potřeba stavět. Chceme-li bojovat s terorismem. Já jsem z Itálie, konkrétně ze Sicílie, a to je část naší země, která pochopila, že boj s kriminalitou v našem konkrétním případě s mafií, si žádá velice úzkou spolupráci všech možných různých složek státu. A k tomu patří výměna informací. Zrovna včera jsme tu vedli velice zajímavou diskusi na téma interoperabilita databází. A podle mě i to je naprosto zásadní. Ráda bych od našich hostů slyšela, jak se staví k tomuto. Interoperabilita by nám mohla umožnit získat přístup k informacím, které pak mohou přispět k tomu, že se bude zabraňovat eh, teroristickým útokům. V některých našich zemích eh, byly provedeny teroristické útoky osobami, které už v minulosti působily trestné činy, řekněme, normální trestné činy v uvozovkách a kdyby byla fungovala lépe výměna informací, možná bychom byli mohli bývali let čemu zabránit a to je, myslím, poučení do budoucna. No a pak ještě k prevenci. Prevence samozřejmě souvisí s tím, že eh, se musíme, že musíme dávat více pozor na mladistvé a musíme rozpoznat, že se někdo radikalizuje, třeba ve věznicích. Je potřeba zabraňovat tomu, aby byli lidé vytlačováni na okraj společnosti. Musíme zajistit proces eh, integrace, a to ne nejenom na papíře, ale aby skutečně probíhal. A k tomu potřebujeme investice, skutečné investice. A to jak v podobě finančních prostředků, tak v podobě personálu. Ve Francii mají program pro zahraniční bojovníky, kteří se vracejí zpět do Francie. Já bych se chtěla zeptat, zda jsou nějaké zkušenosti s podobnými opatřeními třeba pro mladistvé, aby se zabraňovalo jejich radikalizaci, anebo e, nějaká opatření pro deradikalizaci. A případně, jaké máte zkušenosti s prací ve věznicích? Jak poznáte první znaky radikalizace ve věznici? Jak můžete zasáhnout? Já osobně jsem toho názoru, a ty názory se různí, na téma, jak lze ve věznicích provádět, jestli vůbec lze ve věznicích provádět deradikalizaci, ale přece i radikalizace musí mít nějaké průvodní znaky a tím pádem by bylo možné podniknout určité protikroky, tedy ne například tu osobu izolovat, to by mohlo vést ještě k větší radikalizaci, ale něco jiného. Děkuji. Já bych se také zeptal na eh, jednu věc paní Germán. Navazuje to na paní Kiniči. 29. června proběhne prezentace výroční zprávy Eurojustu na téma zahraničních bojovníků. Vy jste řekla, že s Eurojustem spolupracujete, ale my moc často o praktických aspektech té spolupráce neslýcháme. Spíše slýcháme od Europolu, co dělají oni. Můžete nám prosím vysvětlit, jaká je přesně přijatá, přidaná hodnota, jaké příklady přidané hodnoty, nebo jak vám ta spolupráce pováhá přímo ve vaší práci, protože oblast eh, zahraničních bojovníků, té se týká zpráva paní Holmajera, je to velice důležité pro naši praktickou práci, takže prosím pár příkladů, jestli máte nějaká řešení pro oblast zahraničních bojovníků. Jako další pan Albrecht. Eh, děkuji. Děkuji za velice hezké prezentace, eh, kterých si vážím, protože hovoříme o faktech a reálných analýzách z těch jednotlivých perspektiv agentur, které na, toto, na tomto tématu pracují a je dobře hovořit o dalších krocích e, co do bezpečnosti v e, oblasti boje s terorismem a organizovaným zločinem. No a e, s tím je potřeba, je velice důležité nevytvářet dojem, že tím chceme dosáhnout stoprocentní bezpečnosti a že něco takového je vůbec možné. A proto jsem velice rád, že pan de Maizière, ministr vnitra v Německu a komisař Julian King zopakovali, že stoprocentní bezpečnost není dosažitelná. Zkrátka není to možné. Je potřeba naše systémy zlepšit, ale nikdy nedosáhneme stoprocentní bezpečnosti. To by znamenalo, že ve finále kdybyste toho dosáhnout chtěli, tak by v podstatě zmizela veškerá svoboda, ale svobodu my tady chceme také hájit. Tak, hovoříme-li o zahraničních bojovnicích, ehm, je zde jedna věc, kterou vidíme. Většina těch útočníků se narodila a byla vychována uvnitř EU a jejich členských států. A to podle mě nelze ignorovat. Možná bychom měli začít používat nějakou jinou terminologii, když hovoříme o těchto lidech, tedy o těch lidech, kteří jedou jinam, do nějakého jiného státu, tam se radikalizují, jsou tam vycvičeni a pak se vrátí do EU, protože většina z těch útočníků je uvnitř EU. Jsou to občané EU, narodí se tady a paní Wimberg, která obvinovala parlament, že nebyl přítomen na té eh, významné debatě a po svém vystoupení okamžitě utekla, No tak eh, pokud říká, že ti zahraniční bojovníci už by neměli být občany EU, tak já se musím ptát, u čeho se pak zastavíme, když začneme hovořit o odebírání občanství evropským občanům? To, je, to jsou velice vážná slova a nemyslím si, že bychom se tím směrem měli ubírat, že bychom to tedy eh, stavěli na rovinu s lidmi, kteří k nám přicházejí, protože většina z těch útočníků tady vyrostla. Rovněž nejde o vlky samotáře, jak se říká. V minulosti jsme měli jasné indikace k tomu, že většina těch útočníků nebyla osamělými vlky, většina z nich naopak byla součástí nějaké širší organizace nebo se radikalizovali, byli kontaktováni islamským státem nebo někým jiným, takže hovoříme o lidech, kteří se organizují a nebo o lidech, kteří, se do nějak, kteří jsou vtahováni do nějaké organizace eh, mimo ně. Takže eh, určitý způsob, jak se do těch organizací dostat, existuje. Existuje způsob, jak sbírat informace a v těchto případech eh, jsme konec konců ty informace také měli u těch bezpečnostních úřadů. Ty informace byly k dispozici o těch útočnících Eh, v těch systémech různých úřadů ty informace byly někde v souborech a ve většině těch případů šlo buď o problém s výměnou těch informací, ano, o tom jsme tady velice e, e, otevřeně mluvili, ale ještě častěji to byl ten problém, že zde byla nečinnost. Nikdo s těmi informacemi nic nedělal, i když tam byli, protože nedocházelo ke spolupráci mezi policejními a justičními orgány uvnitř daného členského státu, a nebo i mezi členskými státy, nebo případně mezi členskými státy a třetími zeměmi. A také proto, že občas nebylo dost peněz, nebylo dost vyškoleného personálu, nebylo dost reálné spolupráce na té organizační úrovni Eh, například eh, s těmi eh, společnými vyšetřovacími týmy v, Evropolu, Europolu, Eurojustu, kde ještě dnes můžeme říci, že ty týmy se nevyužívají k boji proti terorismu. A skutečně by bylo možné tyto týmy využívat daleko lépe. A tedy má otázka. Před třemi týdny na posledním zasedání výboru Libe byla představena studie nezávislých odborníků na terorismus a někdo z PricewaterhouseCoopers tady byl. A oni velice jasně řekli, že e, není problém s insignifikantní legislativou. Problém je, že ta opatření, která se přijala, a jsou jich stovky od 11. E, září, se nevyužívají. A je to tedy problém, že se ta opatření neimplementují a tím pádem e, v ty vyšetřovací orgány nemohou fungovat. Jinými slovy, jak můžeme lépe využít to, co už teď máme i na evropské úrovni? Ať už eh, tedy legislativně, nebo různými jinými opatřeními, nebo v rámci institucí. Já nevím, třeba v rámci Europolu, Eurojustu a jejich společných vyšetřovacích týmů. Jakým způsobem můžeme dostat více a lepší financování těchto programů? Mě by skutečně zajímalo, Zda vy zde vidíte nějakou možnost lépe združovat eh, ty prostředky, které máme v těch institucích, aby ke spolupráci skutečně začalo docházet na širším poli, nejen eh, v malých skupinkách, které pak jsou tedy sice dobrými příklady, ale nejsou realitou každodenní práce těchto lidí. Děkuji. Děkuji. Monika Holmajer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo musím říct, že mám dojem, že v posledních dvou až třech letech se mnoho změnilo v oblasti spolupráce uvnitř EU. Je jistě důležité, že jsme měli ten problém, že některé členské státy se vůbec nechtěly účastnit výměny údajů, že jsme měli členské státy, které dělali co nejméně. Ono to hodně souviselo také se vzájemnou důvěrou a e, s tím někdy velice silným státním povědomím o bezpečnostních otázkách, že si lidé mysleli, že když něco odevzdáme nebo sdílíme, tak to bude mít negativní dopady. Já mám e, tyto otázky v návaznosti na to, co tu zaznělo. E, dotýkám se toho, co říkala Sophie Intvel, to, co říkal kolega Albrecht. Ten atentátník z Manchesteru, ten byl dobře známý byl známý jako někdo, kdo se radikalizoval. Vědělo se, že se ta celá rodina radikalizovala. A já teď nechci nikoho obvinovat, protože já chápu, jak je složité eh, někoho, kdo ještě neudělal nic špatného, preventivně, já nevím, potrestat nebo stíhat nebo něco takového. To není vůbec jednoduché. Nebo já nevím, někoho 24 hodin denně sledovat. Já vím, že dva, takové 24-hodinové sledování, aspoň v Německu, vyžaduje, eh, aby to bylo tedy bez mezer, 40 policistů. Takže z reálné praxe si můžeme popsat, že skutečně potřebujete 40 lidí, chcete-li jednoho člověka 7 dní v týdnu 24 hodin denně bez mezer sledovat. A to není, to není práce na tři směny 7 dní, to je hodně, hodně složité. A konec konců musí se přitom dodržovat také zákon, což taky je omezující do určité míry. Takže já bych se chtěla zeptat. Je to vždy tak. Není, není to vždy tak, že by ty, ti lidé byli vždy na nějaké se, listině rizik, protože když někdo přijede do Německa eh, nebo z Německa do Británie, tak eh, ti policisté neví, že někdo, kdo tam právě přijel, je třeba v jiné zemi veden jako rizikový. Jsou to seznamy, které si sepisují členské státy sami, ale měli by se o tom informovat. Podívejte, někdo k vám jede, kdo je u nás identifikován jako riziko, takže to by bylo vhodné zohlednit. Za druhé, eh, na základě toho scénáře, co jste popsali, kde vám přesně chybí podpora na to, abyste takovéto osoby mohli skutečně adekvátně sledovat aby se nestalo, že budou mít prostor páchat podobné atentáty, protože pro nás je skutečně složité, eh, když nám chybí detaily o vaší práci, zjistit, co vám chybí, co byste potřebovali, aby se vám usnadnilo třeba sledování těchto osob, abyste mohli lépe zabraňovat takovýmto útokům. Děkuji, Moniko. Já bych rád přivítal delegaci z amerického kongresu. Vítejte srdečně, dámy a pánové. We have two... Děkuji. Ještě máme dva řečníky a pak poprosíme kolegy o odpovědi. Pan Zdechovský a pan Danžán. Takže prosím, Tomáši, máte slovo. Velice. Eh, víte, já poslouchám tyhle ty debaty tady už tři roky a chtěl bych přispět možná trošku, trošku něčím jiným do vašeho ranku. Tady se pořád mluví, že se nevyměňují informace. Oni se nevyměňují kriminální informace. Vlastně ten Europol, co má tu databázi, tam ty databáze neplynou a nebo neplynuly především z Velké Británie. Ale co se týká třeba, třeba eh, informací tajných služeb, tak eh, ty plynou a ty se vyměňují. Ty normálně fungují. V Hágu je prostě u, u nizozemských tajných služeb je prostě eh, určitý způsob, kde se bezpečně dají vyměnit informace mezi členskými státy. A terorismus a boj proti terorismu je především, eh, především otázkou tajných služeb. A myslím si, že tadyhle odvádějí tajné služby neskutečné množství práce. My se většinou dozvíme o těch atentátech, které se, se staly ale řada e, atentátů se prostě nestane, řada teroristických útoků. A otázce, k otázce radikalizace, Monika tady říkala 40 lidí, 40 lidí je na sledku, to znamená na sledování, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Ale co od poslechy? Co zajištění vlastně čísel, se kterými komunikuje? Co zajištění dat? takového jednoho radikála, abyste opravdu měli stoprocentně pod kontrolou, bude hlídat nějakých 70-80 lidí. A na území Evropské unie se odhadem hovoří o stovkách radikálů. Dokážete si představit, jaké množství policejní techniky a, policejních, a policistů je potřeba ke sledování takového člověka? A teďka trošku provokativně do vás. Jane, eh, škoda, že Jan eh, eh, Albrecht odešel, protože to je přesně, jakoby jsem bych chtěl mířit na něj. Teď mi tady věčně pořád někoho kritizuje. On je tady, ale on se schovává. Jo. tak my tady pořád někoho tady kritizujeme za to, že, že ten dotyčný, ten dotyčný já jsem mluvil o tobě, eh, že to je mířený na tebe. My tady většině říkáme, jak máme, máme bránit určitá práva, ale prostě ty tajné služby mi řeknou v současné době, že eh, oni třeba podle zákonů, současných zákonů, by si nemohli nebo neměli vytahovat informace o teroristech a o pohybu teroristů třeba tři roky dozadu. A jak mají zjistit ty tajné služby, s kým se ten člověk scházel? Když v řadě zemí je to prostě omezený. A je potřeba se na touto věcí bez emocí, bez jakýchkoliv jako uh, ideologických věcí se zamyslet a říci, kde je ta hranice, kdy ty tajné služby můžou třeba do, do toho soukromí nebo ty policisté můžou nahlížet a kde nemůžou. My s Terezou tady hodně velmi často uh, prosazujeme oběti, oběti teroristických činů nebo oběti, uh, oběti kriminality, ale bohužel problém v tom je, že, že um, oběti už jsou ten, ten následek a my musíme udělat maximum pro to, aby ty oběti tady nebyly. Máme tady představitele Frontexu. Já dneska chci hovořit s představiteli o to, jak to, že víme, jakým způsobem jsou přepravováni lidé. Víme, víme, že 17 tisíc lidí denně se pohybuje směrem eh, někde směrem od střední Afriky směrem k Líbii. Jak to, že my je máme na satelitech? Jak to, že my vidíme lodě, kterými se ty lidi přepravují? Jak to, že ty lidi nezastavíme? Jak to, že v řadě těch lodí necháváme opravdu plynout ty lidi, kteří už jsou dávno zradikalizovaní a kteří třeba pocházejí z některých, z některých teroristických uh, kempů. A poslední pod který mi dovolte a poslední věc, kterou bych rád zmínil, je uh, pokud někdo dělá ochranu vnějších hranic, tak jako to dělají řekové, že vystavili každému, eh, který prošel, prošel, tím kontrolním bodem, dokument, kde mohl napsat jakýkoliv jméno. Třeba já bych se mohl jmenovat Usama bin Laden a dali by mi potvrzení, že jsem se narodil 1. ledna 2015. A to říkám kolegové, vypadám mladě, ale 1. ledna 2015 jsem se fakt nenarodil tak potom tady můžeme mluvit o radikalizaci, o čemkoliv a jsou to jenom prostě řeči. Prostě my musíme fakt něco fakticky udělat. Děkuji. Okay, thank you, Thomas. It's the thin blue line. Tak tady máme takovou tenkou modrou linii, ta tenká červená linie, to je něco trošku jiného. A teď ještě pan Danžan, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tři body pokud možno co nejstručněji, první spolupráce. Musím říct si, že je k uzoufání slyšet eh, neustále to opakování, je třeba více spolupracovat, více spolupracovat, více spolupracovat. Samozřejmě, že potřeba více spolupracovat, ale jako by to už neexistovalo. Samozřejmě to existuje. Samozřejmě, že vše neprobíhá veřejně v Bruselu. To je třeba pochopit. Hovoříme o boji s terorismem a každý den některé orgány intenzivně spolupracují. Nečekají na poslední atentáty, aby začaly spolupracovat. Přes 15 let existují oddělení několika evropských zemí, které spolupracují s naprostou prostupností. Neznám jedinou evropskou spravodajskou službu v Evropě, která by se nechávala pod palcem údaje, které by mohly ohrozit bezpečnost eh, partnerské země. To prostě není. Je třeba překonat eh, tyto představy. Více prostupnosti, více spolupráce. Často je potřeba toho dostáhnout uvnitř jednotlivých zemí, než mluvíme o mezinárodní spolupráci. Řada vyšetřování v současnosti ukazují, že ty chyby, ke kterým dochází, jsou ze špatné prostupnosti uvnitř služeb jedné země, spíše než v komunikaci mezi zeměmi v evropském prostoru. První ke spolupráci tedy. Za druhé, vždy jsem překvapen, když vidím, že velmi přísní kolegové k dodržování práv a jednotlivých procedur, se tváří jako, že nerozumí, že právě v oblasti informací a zpravodajských údajů je třeba dodržovat určité postupy. Nestačí vzývat spolupráci, jako bychom všichni strčili do společného sudu bez eh, určitého zabezpečení. Tři rozměry jsou důležité. Spravodajské služby, policejní služby a justiční složky. A tyto věci není možné zaměňovat. Není to stejná práce, nejsou to stejné postupy a ty lidé nemanipulují stejnými údaji. Nemůžete chtít po těchto strukturách, aby strkali všechno do společného pytle a budeme si myslet, že to bude jak fungovat. Já jsem rád slyšel, že, že paní prokurátorka řekla, že to funguje v oblasti justiční spolupráce, že Eurojust eh, má významnou roli. Eh, policejní služby by řekly, že Europol sehrává pozitivní roli, která musí být větší, pokud je o platformu spolupráce. A zpravodajské služby, to prostě není veřejné, ale to neznamená, že nespolupracují. A chci varovat kolegy, Europol nemá za cíl být platformou pro spolupráci zpravodajských služeb. To je prostě jiná dimenze, je to jiný stupeň, je to jiný způsob sběru informací. To je komentář, který jsem chtěl učinit. Dvě konkrétní otázky, které se obracejí na paní prokurátorku, která přednesla vynikající eh, výklad. Pokud je o typologii teroristů a typologii hrozby, na kterou jste odkazovala, a tady navážu na pana Albrechta, vždy mi vadí pojem Eh, izolovaného osamělého vlka teroristy. Můžeme rozlišovat operační postupy, které jsou vyspělejší, méně vyspělé, spontánní nebo méně spontánní, ale nezdá se mi, že by existovaly příklady teroristických skutků, kde by nedošlo k eh, spolupráci, k komplicitě. Ať už, jde, ať už se to týká radikalizace, dodávky zbraní, obhlídky místa činu. Takže je třeba relativizovat ty izolované pachatele. A další věc, a to je trošku francouzský problém, vy jste správně zdůraznil rozsah hrozby a rozptýlení hrozby na celém národním území Francie a v Evropě. A máme tu několik tisíců osob, kterých se to týká. V oblasti justiční domníváte se, že centralizovaný model a vy jste zástupkyní francouzského veřejného žalobce protiteroristického. Myslíte si, že centralizace je přidanou hodnotou na základě schromážených informací na centrální úrovni, anebo bychom měli spíše decentralizovat, abychom byli co nejblíže reality v terénu, tak jak jste to zdůraznila. Děkuji. Děkuji, děkuji vám mnohokrát a děkuji eh, všem eh, eh, kolegům. My, když jsme začali, tak tady nebylo tolik kolegů, protože jsme začali v neobvyklé dvě hodiny, ale jsem rád, že nakonec dostali slovo všichni, kdo chtěli, protože tohleto je vlastně základní činností našího výboru a je dobré, že jsme si k tomu mohli vyměnit názory. Je dobré, že eh, naši řečníci eh, stimulovali tyhle otázky. Eh, teď samozřejmě nebude možné zareagovat podrobně na ně. Teď už bychom měli vlastně začít další část naší debaty, tak já bych navrhl, abyste si každý vzali nějakých, dejme tomu pět minut maximálně, abyste odpověděli na ty položené dotazy potom, pokud poslanci budou eh, chtít, eh, tak eh, můžeme ještě položit něco písemně, protože tady byla řada konkrétních dotazů, takže vás poprosím, abyste se teď vynasnažili odpovědět na ty otázky, které vám byly adresovány, to by bylo užitečné. A zkusme tedy. Pokud máte ten pocit, že Eh, vám nebylo odpovězeno, tak prosím, eh, můžete položit otázku ještě písemně. Pan Falkeno. Děkuji. Eh, pane předsedo, já samozřejmě rád odpovím písemně, pokud bude třeba. Každopádně děkuji za živou debatu. Pokud je o sdílení informací, tak já pozitivně vidím ten vývoj. Jak říkali někteří poslanci, v posledních třech letech je velký nárůst příchozích informací do Europolu. Pokud to srovnáte s lety, no, Eh, teď v poslední polovině eh, roku 2016, ale začátek letos, tak jsme měli eh, o 30% navíc a více než 10 více informací máme oproti situaci před třemi lety, takže tam je nárůst. Také je samozřejmě důležité, abychom nejenom sbírali informace, ale také je propojovali a tam eh, je Europol na správném místě. Pokusíme se to dělat tím centralizovaným přístupem. Eh, máme eh, vyhrazené centrum, kde se snažíme přijít s novými formami spolupráce. Například společný styčný tým, kde máme 12 členských států, vysíláme vyšetřovatele z kteří projednávají eh, informace k probíhajícím případům, či víceméně připojují případy, eh, připravují případy, než aby to dělali na národní úrovni. Interoperabilita eh, zde zaznívala často a z určitého důvodu. My jsme budovali systémy, ale neuvědomili jsme si, že je musíme používat pro určité, je musíme navzájem propojovat. Takže to je velmi důležitý projekt také informuje členské státy, jak dávat informace na správné místo. Jeden z důvodů, proč nemáme informace k dispozici, je, že se něco za, zašle do šengenského informačního a, eh, systému a ne do, Europol, ne do datového systému Europolu. Každý systém má a, eh, nějaký důvod, takže spojit je všechny dohromady není řešení, ale propojit je, a, eh, to by mohlo být skutečné řešení. Potom a, také nové zákony. Můj kolega eh, také o tomto něco řekne. Pokud jde o šifrování a e, ukládání dat, tam opravdu musíme posílit snahy. Pokud nechceme eh, já, já neříkám, že bychom potřebovali eh, systém zadních vrátek, ale soudním způsob musíme získat legitimní, soudním způsobem musíme získat legitimní přístup. Myslím si, že k tomu musíme získat nárok. A tak to není. Kódování nám působí velké problémy. Jak už eh, také říkal příslušný prokurátor, pokud chceme kontrolovat eh, lidi, pokud eh, se chceme postarat o to, aby byli schopni sledovat, tak musíme vyřešit tyto problémy. STC se netýká jenom ISISu nebo džihadistického terorismu. My řešíme všechny typy terorismu a ta zpráva, kterou eh, vám předložíme příští týden, poskytne přehled eh, i o dalších oblastech. Také máme eh, půroční zprávy o nadcházejících rizicích pravicového extremismu a také tam řešíme útoky v zemích jako Řecko. Tam také se objevuje třeba levicový extremismus. Ale z více než těch 80 operací, které podporujeme v ECTC, se, většině, se většina týká džihadistických teroristů. Pokud je o prevenci, já souhlasím, že prevence je velice důležitá věc. Europol tohle ani tak neřeší, stejně tak jako neřešíme rasismus v policejních silách, ale eh, z profesního pohledu vám eh, můžu souhlasit, že to je velice důležitá eh, věc pro policejní organizaci a v Europolu se také staráme o to, aby se něco takového u nás nedělo a objektivně hodnotíme různé informace. Co bychom mohli udělat více? lépe využívat stávající instrumenty jako eh, Europol Neurios. Tam je to pozitivní, ale mohli bychom eh, to dělat více. Potom spolupráce se spravodajskými eh, službami, já o tamto pocházím, souhlasím, že spravodajské služby mají jiné úkoly. Já vždycky říkám, že mince má dvě strany. Jednou je zpravodajská služba a druhou je eh, v policii. Ať to otočíte, jak to otočíte, nikdy eh, je nevidíte vedle sebe, ale musí být blízko. Vždycky musí být eh, vazba, alespoň při výměně informací, aby to nefungovalo. Z mého pohledu je tady pořád ještě prostor pro spolupráci, lepší spolupráci mezi s pravodajskými službami a máme také proto jedno středisko v Hangu, v Europolu. potom cizí bojovníci. No, samozřejmě přicházejí informace eh, a je čím dál tím více. Těžko rozlišovat mezi eh, těmi, eh, kteří už jsou v zemi a které je třeba neustále sledovat a těmi, kteří nesplňují ty požadavky. To je vlastně taková trvalá výzva dělat ty správné volby a mm, stanovat priority. Často to jde s pravým směrem, ale někdy to prostě není možné. Čili to je určitě výzva, se kterou se potýkáme, ale se správnou podporou i tady ze strany parlamentu, myslím, se budeme posouvat správným směrem, pokud jde o sdílení informací přes Europol. Děkuji vám. Děkuji, pane van Chemerte. A teď samozřejmě eh, vy k nám eh, přicházíte často, takže eh, se můžeme doptat na ty věci během vaší příští eh, návštěvy. A teď pan Schmidt, asi na pět minut. Pane Šmite. Ano, ještě jednou děkuji, pane předsedo, za pozvání a možnost zúčastnit se. Řada vašich připomínek a otázek se týkala terorismu, takže to můžu říci stručně nejdříve k prostředkům a k eh, zákonům a tomu, co je potřeba v oblasti kybernetického zločinu, ale můžu hovořit i eh, za eh, kolegy z policie. To, to, to je, musí být podobné. Účinný trestní postih je složen z řady prostředků. Výměna zpráv a informací mezi národními policejními orgány, a výměna informací eh, i jinde. Kromě toho eh, je tady otázka, jestli ty organizace s ním eh, řízení mají ty správné prostředky, například k odkódování těch správných. Není tady žádný významný rozdíl. Zároveň jsou tady také příslušné orgány, které potřebují mít dost financí a dost personálu. Tam už také došlo k posunu. A Potřebujeme také zákonná opatření, která je třeba eh, dále rozvíjet, dále upravovat. Myslím si, že tady jsme na dobré cestě. A potom je tady eh, důležitá věc, o které se hovořilo. Nepodceňovat prevenci v oblasti kybernetické eh, kriminality, to je technická prevence. Někdy tady máme velmi bezohledné uživatele, kteří nechávají svá zařízení bez hesel Samozřejmě je tady eh, také eh, důležitá osvěta eh, uživatelů. Potom musí tady být prostě to povědomí, že je problém, že jenom společnou odpovědností budeme schopni jej vyřešit. Jak už bylo řečeno, především jde o důvěru a vůli. Zbytek dostatečné politické vůli. stačí vyřídit o dostatečné politické vůli. Potom ještě druhá věc, boj eh, eh, s kriminalitou, kybernetický zločin, terorismus. Jak říkal kolega, plná ochrana tady asi nebude. Kdyby ano, tak bychom eh, žili v policejním státu. A v tom nikdo nechce žít. Čili vždycky tady budou nějaké zbytkové riziko které musíme zohlednit. Vždycky je tady napětí mezi eh, eh, svobodou jednotlivce, svobodou ve společnosti a potřebou eh, zabraňovat trestné činnosti a objasňovat ji. A ještě závěrem k tématu rafismu v policii. Za náš úřad mohu říci, Spolkový eh, kriminální úřad si je velmi eh, vědom tohoto tématu. Pro nás se nejedná jenom o rasismus, tam je celkově o boji s diskriminací. My jsme se pokusili eh, to zakotvit do naší policejní kultury, máme etický kodex, kde eh, odsuzujeme všechny eh, a zapovídáme všechny eh, formy diskriminace. Chceme to prosadit do každodenního života. Za náš orgán mohu říci, že rasismus tady nemá místo. Kdyby někdo takové něco vyjádřil, tak u nás prostě nemá místo. Tolik tedy k mému vystoupení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Šmite. Není tady tolik eh, otázek, ale jsem k eh, celé řadě, řadě věcí, tak eh, předpokládám, takže se ještě o tom budu Veronik. Děkuji. Řada témat byla během otázek zmíněna. A asi se ke všem nevrátím. Nejdříve bych se chtěla vyjádřit k pomoci obětem. To je zásadní téma. Oběti terorismu musí být předmětem zájmu a péče. A já mluvím za Francii, my jsme udělali velký pokrok od atentátu 13. listopadu. Pro nás to byla první zkušenost s masovým masakrem a proběhl proběhlo mnoho práce, došlo k mezirezortní mobilizaci justiční orgány jsou také úzce zapojeny do této péče. A máme mechanismus, který je zdokonalen, ten systém doprovázení a očkodnění je nyní mnohem účinnější. A já z toho mám radost, protože to je opravdu důležitá část naší práce, které jsme si vědomi. Pokud jde o sdílení informací, to je široké téma. Tady navážu na poznámky eh, Donžona. Je to na několika úrovních. Existuje sdílení informací na úrovni zpravodajských služeb. Já nejsem součástí tajné služby, ale myslím si, že skutečně dochází k významnému sdílení a skutečnému sdílení v oblasti eh, komunity spravodajských služeb v Evropě. Eh, zásobování databází Europolu musí probíhat a já dlouhou dobu bojuji za to, aby kriminální policie, pokud jde o závažnou trestnou činnost nebo terorismus, skutečně eh, poskytovali informace Europolu Někdy došlo ke zdrženlivosti, protože jednotlivé vnitrostátní policejní složky si úzkostlivě drželi informace a nechtěli posílat dál, ale teď už to funguje lépe a udělali jsme zde velký pokrok. Na úrovni justice sdílení informací, pokud je o operativní informace, e, probíhá právě při koordinačních schůzkách které se konají v Eurojustu. Tady bych eh, si dovolil odbočku, eh, pokud je o úniky do tisku. Ve Francii to byl opravdový problém a může to například u případu v Manchesteru, tam došlo také k potížím a eh, britská policie se musela rozlobit. Ale pokud je o naši spolupráci ve Francii s našimi belgickými kolegy, me, mezi úřadem federálního žalobce v Belgii a prokuraturou v Paříži. Ta spolupráce je velmi dobrá. Byla však ohrožena, protože po atentátech došlo k unikům informací do francouzského tisku a to ohrozilo vyšetřování. Takže i zde musí dojít k zabezpečení přenosu informací a také k tomu, aby tisk byl odpovědnější. Je třeba samozřejmě informovat, ale pozor na to, abychom neohrozili vyšetřování. To je drobná poznámka. Tedy sdílení informací musí probíhat v ovzduší důvěry. Spravodajské služby musí chránit své zdroje, své vyšetřovací postupy a také zahraniční zdroje. Jinak eh, myslím, že třeba rozlišovat eh, tři úrovně. Na jedné straně boj s radikalizací. To je asi první úroveň, kde, a to se netýká spravodajských služeb, Může se to týkat justice, ale ne přímo. Tady je třeba odvést práci v oblasti prevence radikalizace. Celá řada programů byla vytvořena v evropských zemích. Vyměňují se osvědčené postupy. Některé aktivity dále probíhají a musíme využívat eh, toho, co se daří v jiných zemích. Existuje také síť detekce v rizikové populaci. A druhá úroveň se týká do, dohledu a sledování s pravodajskými službami jedinců, kteří jsou považováni za nebezpečné, za radikalizované a které je třeba hlídat. A tady navazuji na poznámky celé rozumné paní Holmajer je zřejmé, že fyzický, fyzické sledování 24, 24 denně je věc nemožná. Máme tisíce jedinců, kteří jsou zaměřeni a nebezpeční a není možné je sledovat jinak. A tady se vracím k šifrovaným údajům. Pouze skrze odposlechy a výměnu informací. A tady čelíme problému šifrování komunikace a pro spravodajské služby je to zásadní problém, protože jim často nezbývá, protože nemohou sledovat komunikaci, tak jim eh, nezbývá, než využívat kyberinfiltrace, anebo jim zbývají lidské zdroje. A to může mít celou řadu problémů. Takže zásadní výzva pro nebezpečné jedince, které musí sledovat zpravodajské služby a které nemůžeme justičně neutralizovat, protože nespáchali žádný trestní čin. My se pohybujeme v právním státu, můžeme někoho zatknout a neutralizovat určitou osobu pouze, pokud spáchala trestný čin. A tady jsme ještě pod touto úrovní. Tedy je to práce zpravodajských služeb, které mají velmi obtížný úkol právě kvůli šifrování údajů. A vracím se k této zásadní otázce. A pokud někdy dochází k problémům v práci pravodických služeb a členěžích, čemu se stále obtížnější, protože jsou skutečně stále více hluší a slepí kvůli šifrování komunikace, když nemohou proniknout do výměny informací mezi nebezpečnými jedinci, kteří jsou stále opatrnější a kteří vědí, jak obcházet eh, sledovací techniky z zpravodajských služeb. Takže se vracíme zase k šifrování komunikace. A zbývá tu ještě justiční neutralizace a tady je potřeba spáchat trestný čin. A myslím, že v našich jednotlivých zemích při dodržení mezinárodních evropských norem. Máme skutečně velmi kvalitní legislativní nástroje, které umožní reagovat na všechny situace, ať už to je spolčení, zločenské spolčení s teroristickými cíly, příslušnost k teroristické skupině, nebo financování terorismu, nebo apologetika terorismu. Máme celou škálu trestných činů, které, který je uspokojivý. A Několik slov eh, k justiční organizaci. Ve Francii jsme zvolili cestu centralizace protiteroristického boje a já si myslím, že je to vynikající věc. My z toho dnes máme radost, protože je třeba centralizace informací a také velmi vysoké míry specializace v boji proti terorismu. A když si vyměňujeme informace s federální prokuráturou z Karlsruhe z Německa, tak eh, nečelíme těm eh, problémům, na které narážejí, protože tam se vyšetřuje na úrovni jednotlivých spolkových zemí a je to někdy velmi složité, takže já jsem pro centralizaci boje proti terorismu. Ve Francii s tím máme velmi dobré zkušenosti. Zbývá otázka sdílení mezi spravodajskými službami a justicí. Existují různé postupy, je to historicky dáno, vyplývá to z vlastních systémů. Každopádně ve Francii je pravdou, že svět spravodajských služeb a svět justice byly odděleny, ale nyní ty informace sdílíme mnohem více a vedeme mnohem širší dialog. Pane předsedo, vy, vy jste si přál, abych zmínila konkrétně úlohu Eurojustu. E, příklady by byly velmi četné, ale chtěla jsem zmínit e, případ jedince, který patřil do skupiny z 13. listopadu a který také byl zapojen do bruselských atentátů a dokonce se objevuje i v eh, přípravě atentátu v rychlovlaku Talis. Eh, Němci zadrželi jedince, kterého chtěli postavit před soud, eh, protože byl podezřelý z dodávání a výroby falešných dokladů. Vystupoval v vyšetřování ve Francii a v Belgii. A bylo třeba jednat s justičními orgány v Německu, zda by se vzdali tedy soudu, tak jak předpokládali v Německu. A díky Eurojustu se nám podařilo a díky národním zástupcům ten dialog byl poměrně náročný na začátku, ale podařilo se nám si velmi efi- efektivně vyměňovat mezi Francií, Belgií a Německem informace a dospěli jsme k závěru, že bude asi legitimnější, abychom tohoto jedince vedli v těch vyšetřováních, protože vystupoval i v atentátech 13. listopadu a byl asi legitimnější, abychom ho soudili ve Francii. To je příklad spolupráce, kde jsme mohli mezi sebou jednat a Eurojust byl prostředníkem, který učinil plynulejší tuto mezinárodní spolupráci. I'm very grateful to you. Excellent contribution, excellent contributions from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 You started a trend. It's okay. It's fine. And Mr. Oliveira is director. Pan Oliveira je ředitelem Sitka a pohovoří o zkušenostech Španělska mezi vazbou organizovaného, organizované zločinnosti, pašování drog a terorismu. Takže vás vítáme a máte slovo na 10 minut. Dobré odpoledne, pane předsedo. Děkuji za pozvání na dnešek. Jmenuji se Jose Luis Oliveira, jsem ředitelem střediska pro spravodajské činnosti proti terorismu a organizovanému zločinu SITKO, které spadá pro státního tajemníka pro bezpečnost na ministerstvo vnitra Španělska. Než pohořím o naší zkušenosti a složité situaci, která existuje v kontextu tak závažných jevů, jako je terorismus a organizovaný zločin, tak musíme se také zabývat tím, kde je možné vytvořit souvislosti. Než o tom pohovořím, chci představit tuto problematiku ze zajímavého úhlu pohledu. V říjnu 2014 eh, královský výnos 874-2014 eh, posvětil vytvoření tohoto spravodajského střediska proti terorismu a organizovanému zločinu. Středisko SITKO, které je pod státním tajemníkem pro bezpečnost. Máme dvě střediska, středisko SIKO, které bojuje s, s eh, organizovaným zločinem a druhé středisko, které je pro boj s terorismem. A tato střediska byla referenčními místy pro organizovaný zločin a boj proti terorismu. A v důsledku toho, a to je naprosto logické, SITKO obsahuje vlastně dvě jednotky, dvě služby. A jednak tu máte organizovaný zločin a Jednak tu je struktura protiteroristická a jednak eh, boj s organizovaným zločinem. Je třeba, aby tato střediska rozšířila svou působnost a zaměřila se na reakci na četné hrozby. A to, že změna paradigmatu, eh, pokud jde o hrozbu, kterým naše země a většina sousedních zemí čelí, nám umožnila zjistit, že teroristické skupiny byly izolované a ideologicky oddělené. A fenomén obecné kriminality ukazuje v současnosti, že tyto teroristické skupiny mají vazbu na obecnou kriminalitu a tyto informace nám umožnily změnit naši doktrínu v policejní činnosti. Musíme se tomu tedy přizpůsobit. Od roku 2011 po atentátech 11. září a 11. březen v Madridu 2004, tedy zjistili jsme určité informace na základě podobnosti spáchaných atentátů ve světě a také pokud je o sociální profil pachatelů, se jasně jeví, že tyto předpoklady se potvrzují. Existuje dvojí komplexní hrozba. A konečně v roce 2014 bylo politicky rozhodnuto vytvořit sitko. A to právě vzhledem ke stále zřetelnější vazbě mezi organizovaným zločinem a terorismem. Strategie, které vznikly v, ve středisku SITKO, byly zaměřeny na terorismus a boj s organizovaným zločinem, ale také jsme brali v úvahu překryvy těchto dvou jevů v oblasti teroristické chci připomenout, že Španělsko po, po desítku let bylo obětí terorismu nacionalistického, což byla velmi obtížná zkušenost, která nás vybavila však určitou odborností v oblasti bezpečnostních složek, zejména co se týče hrozby islamského, islamistického terorismu a organizovaného zločinu. A v průběhu doby jsme hovořili o souvislosti mezi těmito jevy. Určitě existují rozdíly, pokud je o postupy a cíle, ale teroristické cíle jsou zejména politické, přičemž cíle organizovaného zločinu jsou spíše zaměřeny na ekonomiku. Avšak zjišťujeme konvergenci mezi oběma jevy, které každému umožňují dosahovat svých cílů. A vzhledem k této diskusi o vztazích obou jevů, někteří se domnívají, že čelíme dvěma zcela odlišným jevům. Ale na to bych mohl formulovat následující úvahu v podobě otázky. Proces globalizace obsahuje stále větší souvislost v oblasti personální, taktické i ekonomické u obou jevů. A měli bychom tedy čelit této nové hrozbě spíše než hovořit o rozdílech a podobnostech obou jevů. Pokud eh, nepropojíme vyšetřování o terorismu a organizovaném zločinu, tak eh, můžeme, nemůžeme smlčet zásadní prvky tohoto jevu. Informace týkající se obou jevů by měly být eh, předmětem sdílení informací. My jsme se snažili vyřešit tuto otázku vytvořením střediska SITKO. Existuje systém koordinace protiteroristických operací a také koordinace vyšetřování a snažíme se vystupovat souvislosti mezi organizovaným zločinem a terorismem a objektivní souvislosti, které se zde vyskytují. A takto získáváme nový pohled a můžeme uvažovat o nových eh, vyšetřovacích verzích a efektivnějším způsobu vyšetřování vzájemné propojení mezi oběma databázemi nám umožnili identifikovat 400 souvislostí mezi osobami, které se zabývaly zejména pašováním drog a v návaznosti na džihadistický terorismus. Jedna z velkých výhod sitka je souvisí s jeho zásadní úlohou. A zde bych chtěl zmínit to, co je zcela zřejmé a je uvedeno zde na, na slajdu, tedy strategické informace, které jsou k dispozici v boji proti veškerým typům terorismu a následného radikalismu. V případě zásahu, který je současný a společný, vytvořit kritéria pro koordinaci a spolupráce operativních jednotek jednotlivých bezpečnostních složek, vytvořit výroční zprávy o situaci organizovaného zločinu, terorismu a násilného radikalismu a vyhodnocovat pravidelně vývoj v těchto oblastech, navrhovat národní strategie proti organizovanému zločinu, terorismu a násilnému radikalismu a trvale aktualizovat tyto strategie. Chtěl bych také upozornit na vytvoření koordinačního střediska o informacích o radikalizaci, i o národním plánu a národní strategii proti následnému radikalismu. Jedna z oblastí činnosti této strategie a kampaně Stop radikalismu je vytvoření koordinačního centra o informacích o radikalizaci, CCIR. Cílem této iniciativy je čelit informacím z hlediska jednotlivých složek společnosti a ty vedou většinou k násilnému radikalismu. Většinou se tak děje v omezeném prostředí a pouze nejužší kruh přátel či rodina jsou informováni o e, radikalizaci a násilným projevům této radikalizace. Kanály, které jsou otvírány touto iniciativou, jsou k dispozici veřejnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A když vytočíte číslo, které je zdarma, můžete sdělit obavy či informace. Existuje i e, e-mailová adresa a aplikace AlertCops. Existuje to od roku 2015 a, dostali, a obdrželi jsme 3,5 tisíce volání a kontaktů. Máme také informace, které byly schromážděny bezpečnostními složkami. Na základě těchto skutečností se jeví, že jako jedno z prvních opatření je, je vždy ověřit, zda tyto informace, které byly obdrženy, souvisí s operacemi, které v současnosti již provádějí bezpečnostní složky. Máme plán boje s násilnou radikalizací. To je dobrý příklad eh, strategických informací pro společenskou činnost, která přesahuje určitou konkrétní operaci. Boj s násilnou radikalizací a příslušné středisko bylo vytvořeno eh, státní zprávou, konkrétně střediskem SITKO na ministerstvu vnitra. A cílem je zajistit prevenci a reakci u komunit a jedinců, kteří legitimizují násilí a, a navádějí či spolupracují na násilné trestné činnosti. Plán činnosti směřuje k boji s radikalizací a původem džihadistického terorismu, ale naše kapacity umožní působit i proti dalším jevům, protože tady jde o seznámení se s jednotlivými osobními a společenskými proměnými, které se mohou stát nositeli radikalizace. Nedostatečná integrace, drobná kriminalita nebo neschopnost nalézt eh, práci. To jsou tedy prvky, které vytvářejí předpoklady pro integraci do teroristických struktur. Se také seznámit s realitou, která se projevila ve Španělsku, vazby mezi organizovaným zločinem a terorismem. My jsme zjistili ve Španělsku, že existují osoby, které jsou dotčeny aktivitami e, zločinců a teroristů a je těžké vytvořit tyto souvislosti kvůli neprůhlednosti těchto jevů. Ale když zjistíme tuto souvislost, můžeme poukázat na logistickou podporu například poskytování falešných dokladů, mikrofinancování terorismu skrze zejména pašování drog, kokainu, kanabisu a v menší míře také díky finanční trestné činnosti. Ve Španělsku konstatujeme zejména v, Kat- v Katalánsku, v Madridu a ve Valencii a také v Seutě a Melile. Přítomnost v mešitách a právě tam dochází ke kontaktu mezi džihadisty a pachateli trestné činnosti, protože 20% džihadistů jsou uvězněni ve Španělsku kvůli jiným trestním činům než eh, terorismu. Jde zejména o, osoby cizí státní příslušnosti, o Pakistánce, Maročany, Alžířany. Hlavní motivace obězované trestné činnosti jsou různorodé. Není možné si myslet, že dochází k systematické spolupráci mezi oběma skupinami a těmito jevy. V kostce je možno říci, že existují různé typy vazeb mezi těmito jevy. Je, jsou tu vnější vazby me, mezi turistickými skupinami a skupinami, které se zabývají například pašováním zbraní. Víme, že také existovaly vazby mezi srbskými občany kteří jsou uvězněni v Algezirasu a kteří měli vazby na pachatele atentátu v Paříži. Do, došlo také k dodávání falešných dokladů. Interní vazby uvnitř turistické skupiny, to se týká zejména financování, protože členové organizace, jak v čele, tak na operační úrovni, jsou v kontaktu s pašováním drog s praním špinavých peněz, vytváření fiktivních eh, společností a podobně. Chtěl bych uvést příklady policejních operací ve Španělsku, které eh, zahrnují systematickou vazbu mezi těmito jevy a je zde stále patrnější souvislost mezi terorismem a organizovanou trestnou činností. Pokud je o souvislost mezi džihadismem a organizovaným zločinem, ty, viděli jsme to již při atentátech 11. září. Několik syrských občanů bylo souzeno ve Španělsku kvůli indoktrinaci a vysílání mujahidů do Afganistánu. Byla to operace Datil. V souvislosti s touto činností osoby, které byly obviněny z nelegálního pašování deviz, zlata, diamantů a krádeže eh, kreditních karet. My to zjist, jsme to také zjistili 11. března 2004, kdy bylo 192 obětí a 1858 zraněných a několik členů teroristických buněk spáchali také trestné činy pašování hašiše, aby financovali nákup výbušnin použitých při atentátech. Tyto výbušniny byly koupeny od eh, pachatelů trestné činnosti, od eh, osob, které pašovaly hašiš a heroin. Měl bych několik dalších příkladů, ale závěrem bych chtěl uvést eh, následující a dám přednost eh, odpovědím na vaše otázky. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji. Prazeru. A teď paní Ute eh, Štýl, která zastupuje šefa jednotky D3, která bude organizovaný zločin a protidrovou politiku v DG Migration v Evropské komisi. Můžete přijít sem nebo můžete hovořit eh, odsud, eh, je to na vás. Děkuji vám mnohokrát. Já zůstanu tady, pokud je to v pořádku. A děkuji vám, že eh, jste přizvali komisi na toto slyšení. Řeknu vám něco eh, k tomu, co eh, říká, co dělá komise v oblasti terorismu a jak eh, to souvisí s trestnou činností. My dobře víme, že musíme uzavřít veškerý prostor pro terorismus pracujeme na prevenci a, a na boji s radikalizací. To jsou jedny z našich hlavních priorit. Zaměřím se na rozpracovanou práci komise. Nedávno jsme přijali několik legislativních návrhů, které Jakmile budou implementovány ženskými státy, eh, posílí naši kolektivní vazbu na terorismus. Za prvé eh, směrnice o boji eh, s terorismem, která kriminalizuje cestování za účelem terorismu a financování takovéto činnosti. Zpřístupňujeme pravidla pro praní špinových peněz a, to má znesnadnit nelegálně převádět peníze nebo přemášet peníze přes hranice. Eh, snažíme se bojovat eh, s zneužíváním předplacených telefonních karet a virtuálních měn pro eh, účely terorismu. A potom tady máme ty, tu směrnici o střelných zbraních, která má ze širšího oběhu označit, odstranit ty nejnebezpečnější vojenské zbraně a další nebezpečné. K tomu se ještě vrátím později. Také jsme eh, posílili eh, naše vnější hranice a už jsme se slyšeli předřečníka mm, revize šengenského hraničního kódu na posílení bezpečnosti eh, na vnějších hranicích Evropské unie umožní právě systematické kontroly všech cestovatelů, všech cestujících, včetně držitelů pasů EU, při vstupu do EU. Potom tady budeme mít e, směrnici o jménech e, pasažérů, e, jménech cestujících, to také usnadní situaci. A potom jsme také navrhli systém vstupu a výstupu a, a evropský systém schvalování cest a také nasazení hostujících úředníků Europolu v Řecku a v Itálii a také eh, teď eh, to povýšení na Evropskou agenturu a eh, pobřežní a pohraniční z Frontexu. V současné době jsou určitá hluchá místa, jsou určitý podezřelí z terorismu, o nich jsou záznamy v nepropojených databázích a to působí obtíže. Dosažení interoperability informačních systémů a eh, pro eh, bezpečnostní, eh, bezpečnost a zprávu hranic pomůže dosáhnout tomu, aby příslušné orgány měly všechny důležité informace a nezbytné informace k své dispozici. Dílení informací o zahraničních bojovnících eh, naš, zvýší bezpečnost našich občanů. Budeme také muset pracovat na prevenci, abychom pomohli zastavení radikalizace. Proto EU, a o tom už eh, zde byla eh, řeč, vytvořila síť RAN pro informování o radikalizaci a, a jo, jsem tady místní praktiky v této oblasti k eh, vnějšímu rozměru boji s terorismem. Tam vítáme ten stávající eh, přístup malského předsednictví a snahu zohlednit implementaci eh, závěru Rady pro zahraniční záležitosti z roku 2014. Vstup Eh, nového nařízení o Europolu v platnost v 1. Eh, května 2017 eh, také přináší nový prostor pro spolupráci. Uzavření prostoru, ve kterém teroristé fungují, znamená, že také internet je důležitým nástrojem pro boj s radikalizací. Řada pachatelů, kteří páchali ty útoky v posledních letech, prošla rychlou radikalizací, eh, který, eh, kterou urychlil eh, obsah teroristický na internetu. Proto EU spustila Evropské internetové fórum v roce 2015 s cílem udeřit na online propagandu. Vytvořili jsme také tu internetovou jednotku v Europolu, kam se dá odkazovat k přeskumu internetových materiálů ve veřejné doméně některé z největších eh, firm internetu eh, eh, umožnili elektronické označování v propagandy, tak aby nemohla být znovu odkazována a repostována na internetu. Také tady máme tedy to, že se po internetu nakupují střelné zbraně, proto silně bojujeme s obchodem s, a pašování středních zbraní. Revize směrnice o střelných zbraní byla právě odsouhlasena a, a uzavíráme právní mezery, zejména, které využívají zejména teroristé. Víme, že v několika případech, například v eh, mnichovských a pařížských útocích, teroristé používali eh, právně legálně deaktivované eh, plynové nebo poplašné zbraně, které bylo možné snadno aktivovat a dále upravit. Směrnice bude řešit tyto problémy jenom tím, eh, že zakáže civilní použití těch nejnebezpečnějších poloautomatických střelných zbraní, ale také tím, že bude požadovat registrace a označování střelných eh, zbraní eh, držených sběrateli a muzeí, v deaktivovaných střelných zbraní a také plynových poplašných a, a dalších střelných zbraní. Také budeme více harmonizovat standardy e, výměny informací mezinárodními orgány ohledně nabití nebo e, převodu e, trestních střelných zbraní a, a také a, na prevenci a, v modifikaci těch plynových nebo poplašných nebo signálních zbraní. Prevence ale není jenom jediným prostředkem, jak s tím bojovat, jsou i další. Komise dosáhla nebo naplnila většinu eh, z kroků z akčního plánu z roku 2015, který byl velice důležitý pro eh, vytvoření eh, lepšího spravodajského obrazu o pašování střelných zbraní a o použití výbušnin. A také se tím vylepšily stávající statistické a analytické nástroje na úrovni EU i jednotlivých zemí. Také jsme zvažovali řádnou koordinaci v rámci priority pro eh, eh, střelné zbraně v Europolu. Eh, zatím tady také nebyly využity všechny možnosti a mm, ty se používají teď tedy proti pašování střelných zbraní. Eh, Evropské agentury jako Europol zde sehrávají klíčovou roli, například pokud jde o rychlou a komplexní eh, implementaci a prostřednictvím eh, analytického systému a také těch informačních bodů pro střelné zbraně, které podporují systematické sledování střelné zbraně. Komisař Kink nedávno zaslal dopis ministerstvům vnitra, aby je podpořil ve zřízení těch národních eh, informačních eh, center pro střelné zbraně, které jsou velice užitečné pro eh, sbírání informací, zpravodajských informací, a, nebo sdílení zpravodajských informací a tak dále. A potom v kritických regionech, jako je Západní Balkán nebo Ukrajina, tam už komise eh, začala eh, s eh, dialogem s zeměmi severní Afriky a Blízkého východu, aby zabránila pašování zbraní z těchto zemí. Takže vidíte, že tady se vyvíjejí oblasti. na úrovni Evropské komise a samozřejmě já vám k tomu eh, ráda zpovím vaše dotazy. Děkuji. Mnohokrát děkuji a teď tady máme eh, čtvrtého a posledního řečníka. Mimochodem eh, děkuji za a trpělivost, že jste tady, tady byli po celou dobu. Teď paní Elena Rigáči Hej, která vede kancelář OSN pro eh, léčiva. No, já se pokusím, pokouším eh, eh, povzbuzovat každého. A také chci poděkovat vlastním poslancům, kteří tady sedí až do konce slyšení, protože toho si velice, velice vážíme. My se snažíme ne, nemusíte to, nemusíte to zas eh, tak jako přehánět. Ano, děkuji za pozvání. Velice si toho vážíme. Má prezentace je PowerPointová, možná kdyby vám ji promítli, tak by vám to třeba pomohlo. Každopádně já stručně prohovořím o eh, těchto výzvách, to znamená to propojení terorismu a organizovaného zločinu a potom budu hovořit o reakci eh, OSN z hlediska politiky a právní reakce a potom vám také uvedu práci, kterou provádí eh, UNODC na podporu členských států pro řešení tohoto problému. V první řadě chci říct, že je důležité podívat se na riziko terorismu a propojení organizovaného zločinu a terorismu nejen nad rámec hranic jedné země, ale i nad rámec hranic jednoho regionu. A proto jsem si se zájmem vyslechla předchozí prezentace. Uvědomuji si, jakou práci EU dělá na Blízkém východě, na severu Afriky a jinde na světě, protože to je přesně to, kam se musíme zaměřit, chceme-li účinně a řádně řešit toto riziko. Jak víme, hrozba terorismu roste už nějakých 15 let. A hrozba terorismu je navíc pak podporována tímto rostoucím propojením mezi tím a organizovaným zločinem. To je takový nexus, který nemá jednotnou definici, nelze generalizovat. Eh, je to skutečně velice kontextuálně zabarveno, závisí to na dané zemi, občas to závisí na čase, na příležitostech, které se mění. Motivy, které eh, kriminálníci mají, jsou jiné než motivy teroristů. Kriminálníci chtějí profit, teroristé jsou vedeni motivy politickými. Takže jsou zde dvě rozlišné skupiny. Ve většině případů e, samozřejmě jsou i výjimky. E, možná vás také napadne Taliban v Afghánistánu, kde se to téma tak trochu překrývá, ale máme různé typologie těchto sítí. Jak, říkala, e, jak říkal kolega ze Španělska, ve Španělsku se třeba ty Eh, ta propojení eh, váží na logistickou podporu, poskytování falešných dokumentů teroristům. Ale máme ještě jednu oblast, kde vidíme to propojení zločinu a terorismu. To je eh, tedy to milieu teroristů v Evropě. Vidíme, že většina teroristických útoků v Evropě Londýn, Nis, Brusel, Berlín a tak dále, byly provedeny jednotlivci, kteří už měli záznamy v trestním rejstříku a mnoho z nich dokonce sedělo i ve vězení. To je velice důležitý aspekt, který si musíme uvědomit, chceme-li toto téma nějak řešit. V jiných regionech, jako třeba v Sahelu, E, se objevuje jiná typologie těchto propojení. Skupiny jako Al-Qaida v islámském Magrebu například vybírá poplatky za převoz nelegálního zboží od kriminálních skupin, které e, to zboží do Sahelu, přiváží. V Iráku a v Sýrii známe ISIL, který využívá existující pašerácké trasy eh, a prodává přesně kulturní statky. Takže eh, jsou to různé typologie a je velice důležité dívat se jaksi do hloubky a vyvíjet specifickou legislativu podle daného kontextu. Dále, další snímek. Pokud jde o Spojené národy, my jsme vyvinuli několik nebo takový velký e, právní rámec a požádali jsme členské státy, aby podnikly eh, celou řadu opatření. Mnohá z nich jsou operační nebo se týkají mezinárodní spolupráce, o tom jsme mluvili v minulosti. Otázka propojení je na agendě OSN poměrně krátce od roku 2014. Měli jsme tam usnesení 2195 v roce 2014, což by samozřejmě neznamenalo, že bychom předtím propojení mezi terorismem a organizovaným zločinem neřešili. Řeší to například eh, úmluva OSN eh, o nadnárodním organizovaném zločinu, takzvaná úmluva z Palerma, nebo eh, rezoluce 1373 z roku 2001 Eh, mluvíme o tom také eh, v protiteroristické strategii z roku 2006, takže to, ta otázka těch eh, spojení se řeší dlouho, ale teprve usnesení 21 95 Rady bezpečnosti se plně zaměřujeme právě na tyto aspekty propojení terorismu a organizovaného zločinu. Další snímek. To usnesení rovněž vyzývá, aby členské státy podnikly různé kroky, včetně mimo jiné posílení eh, sdílení informací, posílení hranic, posílení trestně právních reakcí. A chceme, aby OSN, včetně eh, úřadu, úřadu pro drogy a organizovaný zločin, eh, tuto snahu podporovali. Další snímek. Jak někteří už asi víte, tento úřad pro drogy a trestnou činnost pracuje na podpoře členských států v boji proti terorismu a v boji proti zločinu a jsme tak v poměrně šikovné pozici řešit i propojení obou těchto sektorů. Máme různé programy technické pomoci, které cílí na propagování těch různých úmluv a protokolů a usnesení o terorismu, abychom zajistili, že všechny naše členské státy měly aplikovány a měly harmonizované právní rámce, aby mohly ty požadavky splnit. Pracujeme také na propagaci těch opatření v tom smyslu, že trestně právní systémy by se měly stát účinnějšími v boji proti zločinu, v boji proti terorismu, včetně mimo jiné otázek, jako jsou kyberkriminalita. Tady poskytujeme technickou pomoc pro naše partnery eh, činné v trestním řízení v otázkách eh, zahraničních bojovníků a teroristů. To je další oblast eh, naší práce. Podporujeme také státy v tom, aby posílili zprávu svých hranic. Například se soustředujeme na rozbíjení kriminálních sítí pašeráků. Hovoří se o tom znovu a znovu. Důležitá je koordinace mezi eh, rozvědkami a policií v jednotlivých státech a i mezinárodně. To je zvlášť důležité, pokud jde o eh, ta propojení mezi organizovaným zločinem a terorismem. Takže to je něco, na čem bychom měli pokračovat eh, v práci. Otázka nelegální výroby a překupnictví zbraní. Tady rovněž pracujeme eh, preventivně. Eh, zmínili to kolegové z komise, to je velice důležitá oblast, eh, kde se propojuje terorismus a trestný, trestná činnost. Detekujeme finanční toky pro terorismus. A pak také řešíme otázku teroristů ve věznicích. Máme program na podporu vězeňských služeb, pro zvládání násilných teroristických kriminálníků, aby se zajistilo, že se nezačnou propojovat s běžnými eh, kriminálníky a že nebudou radikalizovat. A samozřejmě také pracujeme na našich umluvách, eh, umluvě OSN proti korupci, abychom eh, podporovali jednotlivé státy, abychom zajistili, že ta opatření, která jsou podnikána, se také provádějí složkami činnými v trestním řízení nebo celníky nebo příslušnými orgány, zkrátka a dobře. A v naší práci zajišťujeme, aby eh, lidská práva, právo na řádný proces, to je velice důležitá pojistka ve všem, co děláme. Zajišťujeme, aby to bylo respektováno jak v té legislativě, kterou prosazujeme, tak ehm, v rámci naší kapacity, eh, v rámci naší práce v tvorbě kapacity. Takže eh, tím už se dostávám nakonec. Jedna oblast, na kterou se budeme muset více zaměřit, to se týká té otázky propojenosti, je posílení výzkumu a analýzy. Toho zatím není dost. Zatím to téma nechápeme dostatečně do hloubky. Takže to je oblast, kde se musíme zasnažit. No a musíme se zaměřit také na strategii prevence kriminality a i při boji s, i při boji s terorismem, protože je tady právě to propojení terorismu a zločinu. Takže i když vyvíjíme programy proti terorismu, měli bychom se v jejich rámci zaměřovat na prevenci zločinu. Je e, potřeba rozbít ty překážky, rozbít ty stěny mezinárodními orgány a posilovat partnerství s Evropskou unii a členskými státy Eh, při boji proti tomuto propojení a, a propojení. A v neposlední řadě musíme fungovat také preventivně. Když bojujeme s terorismem, zaměřujeme se na legislativu a různá související opatření, tak zároveň musíme propagovat rozvoj, propagovat vzdělávání, pomáhat těm, kteří spojují s eh, vytvářením podmínek přísluš, eh, prospěšných pro terorismus, což souvisí s agendou OSN 2030 pro udržitelné cíle rozvoje. To znamená, marginalizace, nedostatek příležitostí, to jsou mimo jiné důvody, které vedou k terorismu. To je vše, děkuji za pozornost. Děkujeme. A jako poslední Georgi Arabadidzev, eh, více, více generální tajemník ministerstva vnitra z Bulharska, který bude hovořit o zprávě hranic z bulharské perspektivy. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Já využiji obrazu. Děkuji za možnost vás oslovit a představit úlohu Bulharska naší společné snaze v boji s terorismem a organizovaným zločinem. Pro naši zemi z hlediska našeho zeměpisného postavení zpráva hranic je největší výzvou. Chci vás ubezpečit, že naše snaha v boji s terorismem a organizovaným zločinem se legálně zaměřují na trestné činy, které usnadňují tyto jevy. Jako trestná činnost související s paděláním dokladů, pašování, zbraní a drog. A v mm, poslední době se hodně hovoří o souvislosti mezi terorismem a nelegální migrací a kontrolách na hranicích. Tyto diskuse jsou zcela normální, protože jedna věc je spojuje a to jsou samotné osoby. I když eh, nejsou eh, početné na pozadí migračního tlaku, tyto osoby využívají migrační toky, aby pronikaly na území Evropské unie. A v této prezentaci se pokusím představit eh, opatření na národní úrovni, která právě souvisejí s migračními toky. A to vše na pozadí výzvy, tedy docílit rovnováhy mezi útočištěm, které můžeme poskytnout osobám, které jej potřebují, kvalitní kontrolou na hranicích a nepřijímání nebezpečných osob na území Evropské unie, případně osob, které jsou zapojeny do teroristických aktivit. Jak víte, Bulharsko odpovídá za jednu z nejcitlivějších hranic v Evropské unii. Jde o naši společnou hranici s Tureckou republikou. A skrze naši zemi procházejí trasy, které spojují Blízký východ a Evropu. A na našem území také máme nejvýznamnější trasu, kdy přes 500 tisíc osob překračuje tyto hranice a 250 tisíc vozidel všeho druhu překračuje tuto hranici. Tedy tento migrační tlak, který je zesílený, umocňuje problematiku v naší zemi. A my jsme tedy na této středomořské trase a přes uzavření této trasy jsme připraveni reagovat eh, v případě změny okolností, protože nestálá situace na Blízkém východě vyvolává potenciální riziko nárůstu migračního tlaku. A právě proto sledujeme trendy a změny migračních tras a také riziko přenosu náboženských, politických a dalších konfliktů. Udržujeme na vysoké úrovni spolupráci se sousedními zeměmi, vyměňujeme si informace s Tureckem a děláme maximum pro to, abychom zabránili pokusům nelegálně překračovat naše hranice. Zabýváme se i readmisí pro osoby, které nelegálně překročily naše hranice a ty procedury trvají několik dnů, případně jednoho jediného dne. Zaznamenáváme tedy dobré výsledky v rámci tripartitního kontaktního střediska pro policejní spolupráci mezi Bulharskem, Tureckem a Řeckem, které leží na hraničním přechodu, o kterém jsem hovořil. Je to první kontaktní středisko v, té, v tomto regionu, které zajišťuje výměnu informací v reálném čase mezi kolegy z těchto tří zemí a Nejčastější žádosti se týkají nelegální migrace. Jsme si tedy vědomi tohoto rizika, rizika, které představují nelegální migranti, kteří mohou být využiti právě co by zahraniční bojovníci, kteří se snaží skrýt své teroristické záměry. A vzhledem k zeměpisné poloze Bulharska zdůrazňujeme zejména výměnu informací. Je důležité, aby členské státy Evropské unie měly veškeré dostupné informace o jednotlivých osobách, což umožní následně příslušné kroky chci zdůraznit bulharské stanovisko. Je třeba naléhavě schválit eh, celoevropský postup pro aktivity týkající se zejména odhalení zahraničních bojovníků. Tento postup musí brát v úvahu nutnost zajistit eh, bezpečnost sledováním těchto osob až eh, se dostanou do země určení a také respektovat jejich eh, právo na volný pohyb v Evropské unii. Bulharsko je transitní zemí a na našem území jsme zjistili nárůst počtu osob, které splňují eh, rizikové, rizikový profil zahraničních bojovníků. A ve většině případů tyto osoby mají evropské doklady a jsou občané Evropské unie. Eh, pohraniční policie vykonává posílenou kontrolu na vnějších hranicích a také na letištích. Máme zcela konkrétní pokyny pro pohraniční policii. A to se týká také profilů jednotlivých eh, jednotlivců, kteří, které obsahují jednotlivé, jednotlivé kritéria. V případě kontroly takových osob na hranici se povinně ověřují také informační systémy a využíváme všechny funkcionality systému. Tedy vše, veškeré údaje, které jsou v dokladu jsou skenovány a pohovory také umožňují identifikovat osoby, které sympatizují s teroristickými organizacemi nebo které se podílely na válečné činnosti. Existují také postupy, které se týkají přijímání informací a souvisí to s teroristickými aktivitami případně radikalizací. Výsledky naší činnosti nejsou možné bez eh, této výměny informací v reálném čase. V období 2009-2010 Bulharsko bylo vyhodnoceno v souvislosti se vstupem do šengenské zóny a to nám umožnilo také napojení do na šengenský informační systém v roce 2010. Existuje úřad Sirene, který pracuje nepřetržitě a všechny funkce systému, tedy šengenského informačního systému, jsou k dispozici. Můžeme systém využívat a tento graf ukazuje využívání systému a nárůst, který je velmi významný. Případů v Bulharsku které eh, souvisejí s nárůstem informací. Dále posílená kontrola na hranicích, na bulharských hranicích. Vztah mezi řízením migračních toků na hranicích a boje s terorismem zdůrazňuje potřebu zvýšit interoperabilitu jednotlivých informačních systémů. A vzhledem k zeměpisné poloze Bulharsko je na vnější hranici Evropské unie mezi Evropou a Blízkým východem a přes eh, kontroly, které nebyly zrušeny na vnitřních hranicích, v v praxi je Bulharsko šengenskou zemí právě z důvodu nutnosti zajistit bezpečnost Evropské unie jako celku. Bohužel, vzhledem k tomu, že Bulharsko není oficiálně součástí šengenského prostoru, Bulharsko nemá přístup k vízovému systému, k systému VIS. A tudíž pracovníci na hranicích nemají k dispozici úplnou informaci o osobách z třetích zemí, aby mohli vyhodnotit riziko. Bulharsko to zdůraznilo. Je to vážný, vážná mezera v této spolupráci, tedy absence přístupu do vízového informačního systému se promítá do činnosti na hranicích také v kontextu jednotlivých vyšetřování. Pro nás je tedy velmi důležité mít přístup k tomuto systému, abychom ho mohli kdekoliv využívat. A pasivní vstup, který si přejeme, na právě umožní získat nezbytné informace pro jednotlivá vyšetřování. V kontextu přípravy naší země na předsednictví Evropské unie od 1. ledna příštího roku vás chci informovat, že naší prioritou budou, naší prioritou budou současná témata, tedy kontrola na hranicích, vnitřní bezpečnost a poskytování útočiště a bezpečnost na hranicích. Děkuji. Um, děkuji vám mnohokrát, děkuji všem řečníkům eh, na tomto eh, panelu za to, eh, že jste eh, nám věnovali svůj čas a podělili se eh, s námi o své pohledy tedy k organizovanému zločinu a terorismu. Teď máme kratinký prostor, prosím, aby to kolegové omezovali, protože v 17. se musíme skončit, a máme další citlivé slyšení, takže poprosím, aby se omezovali na několik minut teď vám paní eh, Zippel a paní Winberg. Ještě někdo si chce vzít slovo? Nevidím vaše jméno, omlouvám se. A Monika a paní Činíči. Poprosím vás, eh, kdybyste se omezili opravdu jenom na několik minut, eh, kde je tam kolega vzadu, že vaše jméno je rezerva. Tak <laughs> kde to je tam vzadu? No my to prostě zjistíme. Tak teď e, paní Zipl, takže jenom opravdu stručně, prosím. No, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Skončím, u, nebo začnu u posledního řečníka. Řeknu, že plně souhlasím, že není pěkné být jenom na půl v Schengenu. Je to uh, politické uh, prohlášení je uh, na čase, aby Bulharsko a Rumunsko byly řádnými členy Schengenu. A s tímto uh, myslím, že je dobré, že eh, jste říkali, že jste připraveni eh, na případ, že se navýší počet lidí uh, překračující hranice. To ráda slyším, protože to nám chybělo v mnoha českých státech, v jiných státech, mám, uh, v jiných státech tedy. Mám otázku k zahraničním bojovníkům, kteří předstírají, že jsou uprchlíci. Máte nějaké zkušenosti ohledně toho, kolik by jich mohlo být? A, a našli jste eh, je v posledních měsících mezi lidmi překračujícími hranice? Potom mám několik otázek na pana Legériho. Vy jste říkal, že eh, jsou tady určité eh, rizikové ukazatele. Můžete zmínit některé z nich? A k těm rizikovým indikátorům. Co vás vede k podezření, že eh, daný podezřelý člověk má být předán policii? Co, eh, jak to řešíte? A co děje se to rovnou eh, u moře v hotspotech? A potom poslední otázka. Nový šengenský, šengenský hraniční kodex. Kontrola každého člověka překračujícího hranice způsobuje obtížné situace. Opravdu si myslíte, že to má nějakou přidanou hodnotu kontrolovat každého jednotlivce, když víte, že mnoho teroristů je radikalizováno v našich zemích? A Mnoho lidí jsou evropští občany a řada členských států po těchto zkušenostech eh, už z začátku eh, žádá o výjimky eh, z této povinnosti sbírat eh, údaje o všech. Děkuji, Birgit, paní Pindberg. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji vám za informace. Já vím, že Ono je to všechno složité, ale ty vnitřní hraniční kontroly mezi členskými eh, státy eh, eh, jsou dobré pro zastavení obchodu s drogami a se zbraněmi, protože přesně tohle zneužívají kriminální bandy a není možné mít neustále vnitřní kontroly v Schengenu. Tady má Frontex obrovskou odpovědnost Frontex už nemá mít pořád ty vnitřní kontroly. A pan výkonný ředitel z Frontexu říkal, že tohle je takový eh, filtr na vnějších hranicích EU, ale jaký je to špatný filtr? Podívejte se eh, jaký nějaký takový, já si představu takový jako olejový filtr. Když nefunguje dobře na lodi, tak eh, nebo nebude dobře fungovat, tak eh, najednou eh, se rychle potopíte. A potom eh, ty vyhledávací akce. Prakticky dvě třetiny prostředků se musí dávat na to, aby ty kriminální skupiny byly odhaleny. A, když se to používá jen na vyhledávací a záchranné akce, jak se to má celé zvládnout? A potom ty eh, eh, legální vlastníci zbraní. Ti zatím nikdy nespáchali žádný teroristický útok. Ale problém nejsou eh, legálně držené zbraně, ale nelegálně držené zbraně. A samozřejmě pohraniční kontroly. Nemůžete tam nějak pomoct? Takže teď Katarina, dvě minuty, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, rád bych poděkoval mm, také našim hostům. Vazba mezi organizovaným zločinem a terorismem, na to jsem se chtěla eh, zaměřit. Hovoříme tady o celé jiné oblasti, ale bez pochyby je tady velmi úzká vazba. Je to věc, kterou eh, jsme řešili i s paní Holmajer. A, uh, konkrétní směrnice se také zaměřuje na tuhle věc. Já se domnívám, jak jsme to byli svědky ve Španělsku, v Itálii, té konkrétní podpory eh, terorismu eh, podpůrnými eh, mm, trestnými činnostmi, které jsou zaměřené na eh, tvorbu zisku, je myslím velice důležité, čili vytvářet nezbytné, nezbytné struktury, aby tyhle věci se mohly řešit společně. Prostě jenom povaze těch různých trestných činů a tomu, jak jsou provázány. Také eh, kybernetický zločin je třeba zde zvažovat, protože eh, řada eh, těch, nebo velký část těch peněz je získávána z těch prostředků na internetu, z vydělků z internetu. Je také důležité, abychom hm, pochopili lépe fungování vazeb mezi organizovaným zločinem a terorismem. Jakmile se něco odhalí, je třeba zjišťovat, jestli to nějak nesouvisí s terorismem. Ať už eh, jde o financování nebo o podporu logistické podpory nějak. Tak. Tady je velice důležité eh, dát jasně nebo že je tady vazba a že eh, to na sebe navazuje. Paní Holmer, děkuji, pane předsedám velmi konkrétní otázku. Za prvé, pokud jde o nábor odborníků Frontexem. Mm, Military jsou členské státy eh, tak eh, velkoryse, že vám dovolí mm, obsadit eh, místa experty, nebo to představuje obtížnou situaci pro personál Frontexu, protože se uh, žád, hlasí spíš uh, žadatelé, tedy uh, absolventi vysokých škol, uh, kteří nemají ještě uh, zkušenosti. Jak uh, se tedy nabírají lidé, kteří mohou okamžitě aktivně pracovat? Potom kolegyně Zipl. Část pařížských atentátníků uh, se nechává uh, registrovat uh, po celé Evropě. Jsou nějaké lepší možnosti? ať už eh, jde o eh, skenování mobilních telefonů nebo něco jiného, pokud jde o eh, rychlou identifikaci, kdyby se k tomu něco mohli říct, tak by to bylo cené. Pana Olivery bych se zeptala, jaké máte poznatky, ať už jde o různé teroristické struktury a jejich vzájemnou podporu, nejenom organizovaný zločin ETA, IS, nebo kombinace všeho tohoto, nebo všechny tyhle ty eh, nepříjemné zločinecké organizace. Podporují se navzájem. Potom eh, Bulharsko. Když eh, má obhajovat Bulharsko vnější hranice Evropsko, Evropské unie za podpory Frontexu, jak to vypadá s přístupem do systému VIS? Jsou tady nějaké úvahy v Evropské komisi na straně členských států umožnit tento uh, přístup i mimo Schengen k tomuto systému? my se nemůžeme eh, do, eh, rozumět na přístupu ani uvnitř Schengenu. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby bulharské orgány získaly přístup a chtěla bych vědět, jestli o tom komise nějak uvažuje v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji a teď Eh, dostane eh, slovo pan eh, Leggeri na tři minuty. Můžete použít mikrofon, ano. Takže tři minuty. Concerning the common risk indicator. Děkuji, pane předsedo. Co se týká těch společných rizikových indikátorů, které byly rozeslány Frontexem, k tě, eh, na, ty, na ty hraniční přechody. Jsou tam určitá kritéria, jako třeba jak si ta cesta těch, těch, těch osob, nebo obsah zavazadel, chování před pohraniční kontrolou, během pohraniční kontroly, eh, osobní vzhled, nebo věk, eh, nebo takové ty behaviorální faktory, které třeba nejsou úplně konsistentní. To jsou některá z kritérií, která mohou znamenat jaksi varování, pokud nějaký celník, eh, pardon, nebo pokud nějaký pohraničník eh, ta kritéria rozpozná, že ta kritéria jaksi jsou naplněna. A potom ta eh, osoba jde na druhotnou kontrolu, že jednáme-li v kontextu Eh, pravomocí Frontex mě nemůžeme zatknout, na to nemáme pravomoc, ale tu osobu dáme do takzvané druhotné kontroly. Když k tomu dojde v hotspotu v Itálii nebo v Řecku, tak ta druhotná kontrola je prováděna Europolem. Pokud eh, ty indikátory používají národní pohraniční služby, tak musí se obrátit na policii, nebo na rozvědné služby, to záleží na nastavení v tom daném státě, takže musí to dát těm, kdo pak mohou provádět tu druhotnou kontrolu za účelem ověření, zda e, existuje reálné podezření nebo ne, aby se ověřilo, zda je tam něco, co se musí vyšetřit. Objevila se otázka o přidané hodnotě nových pravidel pro evropské občany. Říkalo se, že se ověřuje, eh, že, že se všichni, kdo přecházejí vnější hranice, ověřují podle šengenského informačního systému. Celá řada řečníků dnes řekla, že terorismus je v první řadě globální problém, přeshraniční problém. A my vidíme, že někteří teroristé, hlavně zahraniční bojovníci, cestují z EU do zemí mimo EU nebo na bojiště, jako jsou Sýrie, a pak se chtějí vrátit zpátky do EU, aby zde páchali teroristické činy. Může zde být i také určité propojení s finančními zdroji, které nejsou v EU, takže nesmíme si myslet, že pouze cizinci, nebo pouze, že stačí kontrolovat pouze neevropské cestující. Protože členské státy díky tomuto novému ustanovení eh, oznamují, že byly schopny identifikovat i takové ty eh, pravidelné kriminálníky, řekněme, nebo osoby, na které bylo vydáno upozornění v šengenském systému. Takže to má svou přidanou hodnotu a teď je potřeba to implementovat, protože to je zákon. Je mi jasné, že některé členské státy žádali o výjimky. My teď velice úzce spolupracujeme s komisí, abychom se podívali na to, jak interpretovat ten plný text té nové doložky, protože máme nová pravidla pro Frontex. A členské státy by měly ospravedlnit důvod, proč chtějí nějakou výjimku a ono se to vždy neděje. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem obdržel 11 upozornění tohoto druhu z členských států a pouze tři členské státy vysvětlili nebo chtěli nějak odůvodnit eh, tu žádost, aby splňovali to nařízení. Takže to je něco, na čem pracujeme ještě s komisí. Co se týká otázky Frontexu, to byla asi chyba překladu. Já jsem neřekl, že Frontex je filtr. Říkal jsem, že vnější hranice by měla být takovým filtrem, což znamená, že ty pohraničně strážní eh, činnosti by měly přispívat eh, k detekci trestné činnosti nebo potenciálních teroristických hrozeb mimo jiné. Samozřejmě Evropská pohraniční agentura je připravena implementovat svůj plný mandát, takže jsme připraveni podporovat členské státy a rozšiřovat tu filtrovací funkci vnější hranic EU a implementovat tak náš nový mandát, co se týká aktivit Search and Rescue. Nemyslím si, že bychom si nějak konkurovali mezi Search and Rescue a e, bojem proti e, e terorismu. Co se týká Co se týká rekrutování expertů do Frontexu, členské státy eh, nám dali k dispozici své lidi. Eh, pravděpodobně budeme na některé operace však potřebovat další eh, personální výbavu, aby se tak řeklo. Stále nám chybí Eh, stále nám chybí příslušně vyškolení důstojníci pro některé operace. Co se týká vyšetřování nebo možnosti eh, například prohledávat obsah mobilních telefonů, tak Frontex nemá pravomoc něco takového dělat, ale národní policejní složky nebo kolegové z Frontexu by tu roli měli mít. Mně bylo řečeno, že to není možné kvůli národní legislativě ve všech členských státech, takže není možné, eh, není možné toto provádět ve všech hotspotech, které jsou zřizovány agenturami a komisí. Eh, děkujeme vám. Většina otázek byla tady právě na pana kolegu. No a protože to druhé slyšení je velice citlivé. Musíme začít v 5.30 přesně a to nemůžeme pozdržet. Takže eh, bych chtěl poděkovat všem ostatním řečníkům. Omlouvám se vám, nechci vás nutit do jedné minuty, když potřebujete tři nebo čtyři minuty. Takže děkuji vám všem za eh, vaše prezentace. Děkuji panu Oliverovi, paní Steigl. Eh, panu Abarzejovi, paní Rigáči a díky všem za prezentaci. Zkrátka omlouvám se, že jsme neměli čas eh, to probrat. Pokud eh, ještě něco chcete prodiskutovat, možná to prosím prodiskutujte bilaterálně teď po schůzi. Ale jak říkám, máme tady ten problém, že to naše slyšení musí začít přesně v 17 hodin 30 minut, protože to je poměrně citlivá otázka. Takže eh, my si teď uděláme pauzičku a pak začneme včas. Děkuji všem za přítomnost, děkuji ještě jednou všem řečníkům. Takže díky za pozornost. Další bod začne v 17.30 přesně, takže prosím, setrvejte zde, zajímáte-li se o něj, nezajímáte-li se o něj, buďte tak laskaví a opuste sál co nejrychleji a nejtišeji. Bude to tedy bod 14 na pořadu jednání. colleagues uh, begin to take your seats, please. It's a very short hearing, so I want... Děkuji vám, vážení kolegové, je to velice krátké slyšení, já bych rád začal včas. Takže prosím, posaďte se. I'll give you one minute, everyone can be seated. Já vám dám minutu na to, abyste se posadili. Okay, good afternoon, colleagues. Uh, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Jdeme na další bod eh, pořadu jednání výboru Libe. Jde o výměnu názorů s Evropskou komisí, předsednictvím rady a českými eh, orgány na základě rozhodnutí konference předsedů z 11. května 2017. Eh, ještě než začneme s tímto slyšením, rád bych pronesl několik slov na úvod ohledně toho, proč tu dnes vlastně jsme. Nejprve, vážení kolegové, vážení řečníci, dámy a pánové, je mi ctí vás přivítat na této výměně názorů na téma eh, riziko politického zneužívání médií v České republice. Toto slyšení se koná na základě rozhodnutí konference předsedů z 11. května 2017 a e, organizace tohoto slyšení byla svěřena výboru LIBE. Toto slyšení je přenáseno po internetu a e, projevy všech účastníků a řečníků bude e, zaznamenáno. Tlumočení je k dispozici v angličtině, němčině, španělštině, češtině, samozřejmě maďarštině, polštině, bulharštině a rumunštině. Obdržel jsem také žádost o přítomnost televizních kamer v průběhu výměny názorů. Požádali jsme také Byro parlamentu e, o e, schválení účasti pozvaných expertů na tomto slyšení. Chtěl bych také zdůraznit, že koordinátoři výboru Libe odsouhlasili seznam řečníků a program tohoto jednání písemným postupem. Je to vyvážený seznam řečníků, vyvážený program, na kterém se shodli koordinátoři ze všech politických frakcí ve výboru Libe. Já dám eh, každému řečníkovi zhruba 10 minut a potom eh, dám prostor k debatě. Chtěl bych eh, zdůraznit, a kolegové z Libe to vědí, ale pokud pokud jsou tu někteří kolegové, kteří nejsou z Libe, zdůrazňují, že musíme dodržovat časový limit, nejenom proto, abychom skončili za hodinu a půl, ale také proto, abychom zajistili všem spravedlivé a vyvážené zacházení. A pokud někdo, kdo není z Libe, si chce vzít slovo, tak může, ale pokud eh, přetáhnete, tak budete okradat o čas jiného kolegu. Takže 10 minut pro každého řečníka a dvě minuty pro každého poslance dvě, deset minut pro řečníka a dvě minuty pro poslance. Pokud eh, potom čas zbude, eh, tak můžeme uspořádat druhé kolo otázek. Takže bez dalších průtahů začněme prvním řečníkem, eh, kterým je pan Giuseppe Abamonte, ředitel pro mediální politiku z DG Connect z Evropské komise, který nastíní, čeho se toto slyšení týká. Pane Abamonte, máte slovo na 10 minut, prosím. Maximálně 10 minut. Přeji všem dobré odpoledne, děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl říci, že vítáme iniciativu výboru Libe na diskuzi ohledně e, svobodě médií a pluralismu chtěl bych nejprve e, začít e, nedávno zveřejněnými výsledky monitoringu pluralismu médií, což je studie Institutu Evropské univerzity, financovaná Evropskou unii, a to na základě velice dobré iniciativy parlamentu. Výsledky této studii poukazují na to, že žádná země v Evropě není imunní vůči ohrožení, pokud jde o pluralismus médií. Pokud jde o Českou republiku, výsledky této studie ukazují, že dochází ke značné koncentraci vlastnictví médií a že hrozí eh, riziko, pokud jde o transparentnost vlastnictví médií. Ukazuje se také, že eh, existují případy nekalé politické kontroly v některých médiích. Nicméně například mezi dalšími eh, indikátory eh, se umístuje Itálie a Polsko, pokud jde o nezávislost veřejnoprávních médií. Na Slovensku eh, hrozí riziko ohledně vydavatelské autonomie médií. Ve Spojeném království komerční média jsou ovlivňovány zájmy vlastníků. Toto je vysoké riziko a v Maďarsku značně hrozí Eh, veškeré tyto jevy, zejména týkající se politiky nezávisl, nezávislosti na politice. Je třeba připomenout, že jde o nezávislou studii, eh, kterou nijak neřídila eh, Evropská komise a neměla vliv na její obsah. V žádném případě bychom neměli se dopustit omylu a myslet si, e, že potíže, které sdílíme, ublíží více lidem. E, naopak, e, to, že problémy se šíří po celém kontinentě, je problémem pro nás všechny. Já bych chtěl zdůraznit, že kompetence Evropské unie v této oblasti jsou z ústavního pohledu velice omezené. To, že jsem tu dnes přítomen jakožto zástupce komise, možná budí určitá očekávání ohledně možnosti, že komise bude nějakým způsobem jednat v otázce eh, problému se svobodou médií a pluralismem v členských státech. Nicméně naše kompetence jsou, jak jsem již říkal, omezené a pramení z listiny základních práv. Svoboda médií a pluralismus médií jsou skutečně základní práva stanovená v článku 11 listiny základních práv. Nicméně e, listina se týká členských států pouze tehdy, když implementují e, evropské právo. To znamená, že komise může v této oblasti zasáhnout výlučně v případě, kdy jde o evropskou legislativu. Například před několika lety v Maďarsku v souvislosti s novým zákonem, o, který implementoval směrnici o audiovizuálních mediálních službách, komise zaka, zasáhla na základě vyslovení obav z ohrožení svobody médií a pluralismu. Tehdy se to týkalo implementace sekundární legislativy, tedy směrnice o audiovizuálních mediálních službách v Německu pardon, v Maďarsku. E, nyní e, se zdá, že Máme před sebou dva hlavní problémy. Jeden z nich je vliv e, politiků na média, která vlastní, a druhý problém je transparentnost vlastnické struktury médií. Tyto záležitosti, jak si jistě dobře uvědomujete, nejsou pokryty žádnou evropskou legislativou. Nicméně komise podniká celou řadu kroků na posílení svobody a plurality médií v celé Evropě, tak, jak je to podle našich kompetencí možné. Například návrh komise na revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách eh, žádá po regulačních orgánech v tomto sektoru, aby byly nezávislé. Komise stanovuje eh, řadu požadavků na nezávislost, Například, aby byly tyto orgány dostatečně personálně a zdrojově vybavené k tomu, aby mohly plnit svěřené úkoly. Komise také předložila návrh na směrnici o copyrightu na digitálním jednotném trhu, kde jsou obsažena e, nová e, autorská práva pro vydavatele, což je chápáno jako pobídka e, k tomu, aby se zajistila udržitelnost vydavatelského novinového sektoru. Cílem návrhu je tedy zajistit svobodu, nezávislost a pluralismus médií a kvalitní žurnalistiku v Evropské unii. Kromě legislativních návrhů také na základě dobré iniciativy parlamentu financujeme nezávislé projekty, které se zabývají eh, novináři v ohrožení a praktickými řešení problémů. Eh, například Evropské centrum eh, tiskové a mediální svobody poskytuje novinářům právní podporu, jestliže, se, jestliže čelí nějakým hrozbám. Dále Máme nástroj pro monitoring pluralismu médií, o kterém už jsem se zmínil. Kromě toho, vzhledem k důležitosti tohoto tématu, loni v listopadu eh, komise eh, uspořádala výroční kolokvium o základních právech eh, žurnalismu a demokracii. Účastníci se zabývali mnohými vazbami mezi svobodnými a pluralistními médií a demokracií. Shodli se na tom, že spojí síly v zájmu ochrany pluralismu a e, svobody médií v Evropské unii. Závěrem bych tedy ještě jednou chtěl přivítat e, skutečnost, že se koná tato debata. Kompetence Evropské unie jsou v této oblasti velice omezené, ale je potřeba zdůraznit, že Evropská unie je především společenstvím hodnot a svoboda a pluralismus médií patří k těmto hodnotám. Komise tedy nemá žádný všelek na problémy týkající se těchto principů a hodnot, ale mohu vás ujistit, že využíváme všech nástrojů, které máme k dispozici, Eh, abychom vykonávali regulaci a podporovali eh, různé kroky a usnadňovali dialog v zájmu svobody médií a pluralismu médií v Evropské unii. Eh, konec konců digitální jednotný trh převážně se stává z obsahu a všichni chceme, aby tento, aby tento obsah reflektoval pluralismus jeho původců a sloužil naší demokracii. Děkuji. Děkuji. Jenom malá oprava. Tohle je iniciativa konference předsedů, nikoli výboru Libe. Výbor Libe pouze vykonává rozhodnutí konference předsedů, to je důležitý rozdíl. Mohl bych nyní eh, požádat eh, všechny poslance, kteří budou chtít hovořit, aby dali rukou znamení eh, sekretariátu. Podle článku 206 budu brát nejprve členy výboru LIBE a potom dám slovo členům ostatních výborů. Stále platí, že každý bude mít dvě minuty, což platí jak pro poslance z Libe, tak z ostatních výborů. Určitě se dostane na všechny. Teď se přesuneme k dalšímu řečníkovi, což je pan Artis Rejent eh, z Ministerstva kultury České republiky. Pane Rejente, máte slovo na maximálně 10 minut. Děkuji, dobré odpoledne. Já bych ve svém vystoupení eh, stručně popsal právní úpravu regulující fungování médií eh, v České republice, zejména těch předpisů, které jsou v gesci Ministerstva kultury. Eh, úvodem je třeba zmínit, že právní úprava šíření informací prostřednictvím médií prostřednictvím médií v České republice odpovídá standardu v jiných evropských zemích, vychází se zde z mezinárodních úmluv či evropského harmonizačního předpisu. Pokud jde o rozhlasové a televizní vysílání, to je v České republice postaveno na principu duálního systému, kde vedle sebe působí jednak veřejnoprávní vysílatelé, tak soukromé subjekty. Právní úprava je vtělena do zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který v souladu s demokratickými principy stanoví, že všichni provozovatelé mají právo vysílat programy svobodně a nezávisle a do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona. Zároveň však právě v zájmu vyloučit zneužití médií nařizuje tento zákon provozovatelům plnění určitých povinností ve vztahu k objektivitě šířených, informací. Provozovatelé tak musí poskytovat objektivní a vyvážené informace, současně se kladou specifické požadavky na spravodajské a publicistické pořady, tak aby programy jako celek jednostranně neznevýhodňovaly žádnou politickou stranu. Uvedené povinnosti platí pro všechny provozovatele vysílání bez rozdílu. Všichni provozovatelé mají rovněž další povinnosti, aby jimi vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu politického nebo jiného smýšlení. Za porušení uvedených povinností mohou být provozovatelům uloženy citelné peněžité sankce. Regulačním orgánem eh, Radou pro rozhlasové televizní vysílání, který má autonomní postavení v rámci státní zprávy a je odpovědný poslanecké sněmovně parlamentu. Ještě bych rád zmínil jednu specifickou povinnost eh, v zákoně o provozování rozhlasového televizního vysílání týkající se obchodních sdělení, tedy reklam například politických stran a hnutí, kdy tato obchodní sdělení jsou zakázána. V úvahu přichází pouze výjimky podle volebního zákona, kdy ve vymezeném období, které tyto zákony e, určují, je možné tato obchodní e, sdělení reklam politických stran vysílat. Rád bych ale v této souvislosti ještě zmínil, že vláda e, v říjnu 2016 v loňském roce tedy schválila návrh změny uvedené právní úpravy, která by zákaz e, tzv. politických obchodních sdělení rozšířila i na obchodní sdělení, jejíž cílem je přímo nebo nepřímo propagovat politickou stranu, politické hnutí nebo konkrétního politika, vytvářet nebo podporovat pozitivní obraz vnímání politické strany, politického hnutí nebo politika, zvýšit jejich šanci na úspěch ve volbách nebo ovlivnit politické postoje, chování nebo motivaci občanů jako voličů. Návrh reagoval zejména na konkrétní případy vysílání reklamy, v níž vystupovali aktivní politici, avšak nikoli v souvislosti s jejich politickou činností za účelem zajištění dozoru nad zachováním plurality informací v rozhlasovém a televizním vysílání. Tato novela rovněž e, předkládá novou úpravu, která regulačnímu orgánu Radě pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví povinnost dohledu nad transparentností vlastnictví v rozhlasovém a televizním vysílání a za tím účelem zajišťuje tomuto orgánu přístup do rejstříku skutečných majitelů právnických osob, které jsou provozovatelem vysílání. V tomto ohledu se tedy reaguje na zmíněné e, obavy v rámci toho monitoringu, jak zde bylo zmíněno ze strany Evropské komise. Pokud jde o e, veřejnoprávní vysílání, Institucemi, e, které tuto službu zajišťují Česká televize a Český rozhlas, mají navíc ještě další povinnosti nad ty, které platí obecně pro všechny provozovatele, a sice sestavat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytovali vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem, mimo jiné na jejich politické či jiné smýšlení. Speciální zákony upravující činnost Českého rozhlasu a České televize nad to stanoví, že jejich posláním je poskytovat službu veřejnosti za účelem naplňování demokratických potřeb společnosti a potřeby zachovávat mediální pluralitu. Zákon vyjmenovává konkrétní úkoly, e, například e, poskytování vyvážených všestranných informací pro svobodné, vyvážené, pro svobodné vytváření názorů a poskytování vyvážené nabídky pořadu pro všechny skupiny obyvatel. Plnění povinností veřejnoprávních vysílatelů kontrolují Rada Českého rozhlasu a České televize, jakožto zástupci veřejnosti, které z neplnění uvedených povinností mohou vyvodit důsledky pro generální ředitele těchto institucí. Pro tyto rady příslušné zákony stanovují postup pro jejich obsazování s tím, že jsou odpovědné poslanecké sněmovně parlamentu. Pokud jde o tiskové právo, zákon eh, o periodickém tisku je postaven na odlišném principu, nestanoví žádné eh, požadavky týkající se objektivity a vyváženosti informací. Eh, tiskový zákon stanoví pouze tolik, že za obsah periodického tisku odpovídá jeho vydavatel. Je tedy odpovědností vydavatele tisku, jaký konkrétní obsah bude prostřednictvím jeho výtisků šířen. Obsah tisku je tedy limitován pouze obecnými právními předpisy, například občanským zákoníkem, v případě porušení osobnostních práv či trestním zákoníkem, pokud by měl být spáchán trestný čin. Ještě bych se chtěl věnovat eh, jedné právní úpravě, která není přímo v působnosti Ministerstva kultury, a sice zákon o střetu zájmů, který eh, jehož novela eh, platí od počátku roku 2017, jejíž eh, původ spočívá v, spočívá s problémem nebo otázkami vyvolávající případ bývalého místopředsedy vlády Andreje Babiše, u něhož došlo ke kumulativnímu Eh, vlastnictví sdělovacích prostředků a politické funkce. Zejména v reakci na vlastnictví médií této politicky činné osoby byla schválena změna zákona o střetu zájmů, kdy zákon eh, nyní stanoví, že veřejný funkcionář tedy mimo jiné například člen parlamentu nebo člen vlády, nesmí být provozovatelem rozhlas, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je tímto provozovatelem nebo vydavatelem. Zákon upravuje podmínky, jak nastalý střed zájmu odstranit a rovněž stanoví obligatorní odejmutí licence provozovateli vysílání, který se stal veřejným funkcionářem, jemuž je provozování vysílání nebo vydávání tisku zakázáno. Ještě bych na závěr eh, odkázal na eh, výzkum, který už zde byl eh, zmíněn, Media Pluralism Monitor, iniciovaný Evropskou komisí, který mimo jiné potvrdil, že vlastnictví médií politicky činnými osobami samo o sobě nemusí představovat riziko politizace ve vztahu k ovlivňování médií. Daleko větší nebezpečí by představovala absence eh, samoregulačních mechanismů jednotlivých sdělovacích prostředků, která, které by zaručily jejich redakční nezávislost. Děkuji za pozornost. Thank you very much and we move straight. Děkuji vám moc krát a dáme slovo rovnou dalšímu řečníkovi, eh, pan eh, Erik Tabery, český novinář z Respektu. Pane Tabery, máte maximálně 10 minut. Dobrý den. Já eh, jsem člověk praxe, takže eh, i o té praxi budu eh, hovořit. Zároveň nemám plnou zkušenost s podobnými slyšeními, takže nevím, nakolik to pro vás bude dostatek informací, které potřebujete, proto předpokládám, že pokud se nějakým tématům vyhnu, tak se na ně budete ptát. Eh, já bych jenom pro nějakou představu, jak, jak ta česká mediální scéna eh, vypadá a jak vypadala a kde jsme a jak jsme se tam dostali, tak eh, bych rád zmínil, že z logiky věci, protože jsme země postkomunistická, tak jsme se dlouho vlastně potýkali s tím, jak vůbec mají kvalitní média vypadat a fungovat a toho času na, na vybudování té tradice kvalitních médií, seriózních médií jsme neměli úplně dostatek a Eh, stejně jako řada eh, západních médií ovlivnila ten český vývoj i třeba ekonomická krize která potom u nás měla i, eh, souvislost ve změně, řekněme, vlastnické struktury. Takže vlastně se nám nikdy nepodařilo vybudovat úplně takovou klasickou tradiční mediální scénu, jakou známe na západě, nemáme silná a nezávislá média, která by udávala nějaký, řekněme, tón té veřejné debatě. Eh, nicméně, eh, co se zásadního eh, změnilo v posledních letech a co si myslím, že má docela velký dopad na českou mediální scénu, i právě o to větší, že se vlastně ještě nepodařila ustálit ta, ta mediální scéna, tak je vstup silného vlastníka, který je zároveň silným politikem, vlastní, mluvím o Andreji Babišovi, Eh, který eh, vlastní eh, velkou část podstatných nebo dlouhovlivných médií. A já jsem byl od začátku skeptický k tomu, jestli nakolik může fungovat kombinace majitele médií a majitele, což tak trochu berte s nadsázkou, politického hnutí. A No, vlastně ten trend podle mě to eh, eh, potvrzuje. Eh, měli jsme, řekněme, jednu etapu, která byla, že ta média nevěnovala zpočátku dostatečnou pozornost kauzám, které se týkaly Andreje Babiše, ale to bych bral jako období, které, nebo fázi, která vlastně nemusí být úplně a priori problematická. Nicméně se dostáváme do druhé fáze, která je podle mě mnohem důležitější a problematičtější a to je, kdy a, a ta média vstupují do politické hry a stávají se součástí té politické hry. To znamená, že obhajují a, a, a politiku a svého vlastníka a zároveň vytváří dojem, e, o čemž vlastně psali e, šéf-redaktoři těch hlavních e, titulů, že tu je jeden politik, který hájí dobro proti vlastně kartelu korupčníků. V tom vidím problém, nikoli z toho důvodu, že bych se chtěl zastávat e, těch ostatních stran. E, nepochybně by vám všechny e, potvrdili, že nejsme úplně pro ně příjemný časopis jako respekt. Nicméně myslím si, že už se nedá tak jednoduše mluvit o nějaké otevřené politické soutěži, protože to zvýhodnění je podle mě dramatické. Zároveň ale třeba říct, že máme výhodu i oproti jiným asi postkomunistickým zemím, si myslím v tom, že máme velice kvalitní eh, eh, veřejnoprávní média, eh, která hrají v tomto nějakou důležitou roli. Zmiňují je nejen kvůli jejich kvalitě, ale zároveň kvůli tomu, že vše nasvědčuje tomu, že budou důležitým tématem těch nadcházejících měsíců a let už z toho důvodu, že i eh, Andrej Babiš v nich cítí vlastně nejsilnější, eh, řekněme, nějakou konkurenci eh, politickou, proto a teď cituji vlastně reportéry této televize, označuje za skorumpovanou pakáž, aniž by to dokládal nějakým konkrétním důkazem. A pokud to vezmeme nebo spojíme s výroky českého prezidenta Miloše Zemana, který eh, mluví o české televizi například jako o plechovce zkaženého masa, eh, a že se ta situace změní po parlamentních volbách, tak eh, myslím si, že to je téma, které vzbuzuje větší a větší pozornost a české společnosti. Myslím si, že máme mimo jiné výhodu v tom, a to bych rád tedy se zdůraznil, protože to považuji za důležité, že ta česká debata na tohle téma je Eh, poměrně otevřená. Eh, nedostali jsme se ještě do stádia, kde by se bral eh, ten stávající stav jako správný stav. To znamená, vede se o tom debata i v českém parlamentu, v českých médiích, v české společnosti a vnímá se to jako téma, které je eh, nutné řešit a myslím si, že to bude mít vliv na, na i tu další debatu, i, i, i politickou debatu, eh, protože za těch eh, vlastně posledních 27 let rozhodně můžeme mluvit o tom, že česká média co řadím samozřejmě i nás, i sebe, eh, má bylo celou řadu nedostatků a, a, a chyb, a, ale nikdy za celou tu dobu jsme se nedostali eh, do toho stádia, kdyby jeden politický aktér měl tak velký vliv na eh, česká média a ten vliv využíval. V tomto ohledu je to prostě pro nás téma a, a bude to narůstající téma, protože, e, jak jsem říkal, jsme země, která ještě v některých ohledech je stále se transformující. To znamená, že nemáme e, nastavené úplně všechny mechanismy, jak tomu nějakou eh, srozumitelnou a jednoduchou eh, cestou eh, čelit. Čistě legislativa, kterou jsme teda tady slyšeli, tak ukazuje, že vlastně v tomto ohledu je, může být formální a nedokáže těm největším problémům zabránit. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Our next speaker Děkuji moc krát. Dalším řečníkem je pan Adam Černý, předseda syndikátu novinářů. Pane Černý, máte slovo maximálně na 10 minut, prosím. Děkuji za příležitost, že tady mohu eh, vystoupit a můžu se zúčastnit debaty na, <laughs> debaty na Eh, důležité téma, protože tím tématem je význam svobody tisku, význam svobody slova, svobody eh, informace schromažďovat a šířit, protože se domnívám, nebo domnívám jsem přesvědčen, že to je, a myslím si, že by se to mělo opakovat stále, je to sdílená hodnota, která se týká všech demokratických států. S tím je spojena jedna důležitá věc a že zkušenost nám napovídá, že tady současně vždy bude riziko politického zneužití Eh, médií. To je téma té naší dnešní debaty. To je prostě, toto riziko je tady přítomno, je ve větší nebo menší míře, je v různých zemích. Já se zabývám evropskou politikou delší čas a pamatuju si docela živě debatu eh, o italském premiérovi Berlusconim tady v parlamentu, o tom eh, na všechny ty argumenty v této souvislosti byly sneseny i jak ta, jak ta debata dopadla. Ale zpátky k situaci v Česku Česku. Tady už bylo připomenuta důležitá věc, že i když existuje riziko politického zneužití médií, tak v Čechách je specifická, nebo donedávna byla specifická situace v tom, že eh, významný člen vlády byl zároveň významným a stále ještě významným podnikatelem a významným hráčem na poli médií. Tato situaci se pokusila Česká republika řešit změnou legislativy, už o tom byla řeč, eh, o zesílení, zesílení kontroly konfliktu zájmu ale problémem je, že i když došlo řekněme, k technickému oddělení médií od toho vlastníka, tak nedávné nedávno zveřejněné nahrávky dokazovaly, že tam byl prostě kontakt mezi eh, majitelem, dokonce potom už i bývalým majitelem s tou redakcí a že tam eh, byla debata o tom, eh, jak instruovat ta média, aby fungovala navzdory tomu, že by vlastně ten vliv tam měl být, být naprosto izolován. Bylo tady zmíněn ještě důležitý eh, jeden aspekt, který myslím, že to byl Erik Tabery, eh, že jedním z důležitých eh, faktorů, který ovlivňuje situaci médií, a to jistě nejen v České republice, je jejich ekonomická kondice a ta není v poslední době valná a výrazně ovlivňuje kvalitu. Tím se dostáváme i k důležitému bodu, který zmínil předřečník, a to je význam postavení médií veřejné služby. A tam je nutno poukázat na to, že současná legislativa činí tato média Eh, velmi zranitelná, že eh, stačí, abych to řekl konkrétně, že eh, poslanecká sněmovna dvakrát odmítne výroční zprávu a ta, ta mediální rada, ať už Českého rozhlasu nebo České televize, je rozpuštěna a ta aktuální politická většina může jmenovat úplně jinou sestavu a tím pádem vykonat i významný vliv na ta média. To, tu, tuto zdánlivou technikálii připomínám proto, že máme zkušenosti z regionu, že s nastou, znovu na nastoupenou politickou garniturou je možné tato média veřejné služby razantním způsobem a rychle eh, a dramaticky, dramaticky ovlivnit. Snad bych ještě dodal jednu důležitou věc, protože nechci opakovat argumenty, která tady, které tady už zazněly, že eh, je hodně lidí, kteří si uvědomují ta rizika, o kterých jsem mluvil. Před rokem a půl vznikla platforma, která se jmenuje Svobodu médiím, která se tomu velmi intenzivně věnuje Eh, jednak se snažíme prosadit změnu těch zákonů o nominaci mediálních rad, to znamená rad, které kontrolují média veřejné služby a zároveň se zabýváme i tím konfliktem, konfliktem zájmu. A co je důležité, myslím si, a nelze, na to, nelze to opomenout, eh, snažíme se debatovat s našimi kolegy v regionu, to znamená v rámci Vyšegrádu, abychom věděli, jak se situace vyvíjí, protože mnohé ty zkušenosti, které vidíme v tom okolí, nám ukazují, na ta, ukazují zdůrazňují ta rizika, eh, zdůrazňují, jak rychle se situace může změnit. Zatím jsme přesvědčeni, že ta situace není tak dramatická, ale obáváme se, že by se dramatickou mohla stát. Nechci ubírat váš další čas a děkuji vám. Děkuji vám, pane Černý. A teď eh, posledním řečníkem předtím, než eh, zahájíme debatu eh, poslanců, bude paní Majerčák z reportéru Bez hranic, ředitelka bruselské kanceláře. Paní Majerčák, prosím, máte slovo maximálně na 10 minut. No, dobrý den, pokud neznáte reportéry bez hranic, tak mohu říci, že je to mezinárodní organizace, která již 30 let hájí svobodu informovat, svobodu být informován všude ve světě. A hlavní centrála je v Paříži, ale má také konceláře v celé řadě dalších zemí a pracuje eh, s korespondenty eh, ve 150 zemích. Máme také konzultativní status u OSN, UNESCO a Rady Evropy. A máme to potěšení, že v roce 2005 jsme dostali Sacharovovu cenu od eh, Evropského parlamentu. Tolik jen několik stručných slov na úvod. A já bych chtěla začít nedávným příkladem. Jde o video, kteří možná někteří viděli, a který, eh, které eh, se, je z 14. května. Vidíme tam českého prezidenta Miloše Zemana eh, s Vladimírem Putinem, ruským prezidentem a tyto dvě osobnosti přichází společně na tiskovou konferenci a když vchází do sálu, tak český Eh, prezident si myslí zřejmě, že nefungují mikrofony a říká tak trošku žertem, ale špatným žertem bez zesporu, svému ruskému protěžkovi, že je tady příliš mnoho novinářů. Bylo by dobré je eliminovat. Eh, Putin odpovídá také s úsměvem, není nutné je eliminovat, stačí jenom zmenšit jejich počet. Já uvádím tento příklad proto, že si myslím, že je velice výmluvný o té situaci, o tom očerňování médií, které, ke kterému stále častěji dochází od politiků a od těch i nejvýše postavených politiků. V podobě takového žertu, špatného žertu, je to velice nebezpečná situace. A jako potvrzení eh, to vidíme ve Spojených státech v Montáně, kde minulý týden eh, došlo k dílčím volbám eh, do sněmovny reprezentantů a republikánský kandidát nesnesl, že novinář z Guardian mu tvrdě kladl otázku. Chytil ho za límec a praštil s ním o zem. No ano, ano, média obtěžují Eh, ano, novináři prostě strkají eh, politikům klacky pod nohy, ale právě proto je jejich role důležitá. Právě proto jsou tím strážcem demokracie, hlídacím psem demokracie, protože ti, kdo drží politickou a ekonomickou moc, musí skládat účty a musí takto umožnit občanům, aby hlasovali s veškerou znalostí věci. Já bych toto chtěla opravdu velmi zdůraznit, protože ti, kdo se pouštějí do útoku na tisk, na novináře, eh, to jsou právě ti, kteří nechtějí skládat účty občanům. A ještě v tomto příkladu českého prezidenta je velice zajímavé, že on neutočí na jednoho novináře. On útočí na novináře jako profesi, jako celek, prostě na instituci novinářství. A já si nemohu pomoci a musím to srovnat z toho, Eh, co bylo řečeno v 1747 eh, tehdejší prezident USA Jefferson. On řekl, kdybych měl rozhodnout mezi tím, že budu mít eh, vládu bez novin, anebo že budou existovat noviny bez vlády, já bych neváhal a vybral bych si noviny bez vlády protože velice dobře chápal, že svobodné noviny jsou nezbytné pro svobodnou zemi. Jiná tendence, možná ještě více zneklidňující v České republice, to je vzestup oligarchů. Můžeme říci, že svoboda tisku se snižuje, právě proto, že se sdělovací prostředky koncentrují v rukách několika miliardářů. Dnes Česká republika eh, v žebříčku svobody tisku je na 23. místě. Ztratila Eh, dvě místa oproti roku 2016. Ta pravda platí stále eh, samozřejmě eh, k, na naší mapě k těm zemím, které mají relativně dobrou situaci, ale rok od roku se ta pozice České republiky snižuje. Média, která z 80%, doufám, že to říkám dobře, byly kontrolovány příště před deseti a více lety zahraničními investory a teď přešly do rukou místních podnikatelů ti místní podnikatelé, e, ti najednou e, neprojevují zájem o noviny a e, o svobodu tisku. Oni si prostě říkají, že noviny a vlastnictví noviny může rozšířit jejich vliv. Bylo to řečeno typickým příkladem a asi nejproblematičnějším příkladem dnes je právě od Andrej Babiš. Andrej Babiš je jakýsi český Berlusconi. Někteří mu dokonce říkají Babiskony. Tento muž eh, má druhé největší bohatství v zemi, je druhý nejbohatší člověk v zemi, kontroluje nejvlivnější média a řídí politickou stranu, která je z nejvlivnějších. Eh, byl ještě do minulého týdne ministrem financí a mm, místo předsedou vlády eh, a to od roku 2014. A pokud můžeme věřit průzkum veřejného mínění, tak by mohl po příštích volbách, které budou v říjnu, premiérem může být eh, politik eh, majitelem sdělovacích prostředků? Není tady eh, jasný konflikt zájmů mezi politikou a vlastnictvím novin? Jak můžeme být aktérem i pozorovatelem? Jak můžeme být soudcem i účastníkem sporu? Já si myslím, že je zcela evidentní, že tady je střed zájmů a že tady je riziko. Ano, je tady jasné, jasný střed zájmů, ten musíme jasně vzbrát v úvahu. Eh, je tady celá řada eh, příkladů, kdy eh, Andrej Babiš zasahoval do svých médií. A, Nedávno došlo ke vládní krizi, která vedla k jeho demisi, ale na jednom twitterovém účtu se v té době objevila, objevily určité nahrávky, které ukazovaly, že se snaží manipulovat s médií, která vlastní. Diskutovali jsme Eh, nebo diskutovala se s novinářem z Mladé fronty dnes, s jedním z velkých deníků v České republice a on s tímto novinářem diskutuje o tom, ve kterém nejvhodnějším okamžiku zveřejní článek, který diskredituje jeho politické protivníky. Ano, byl schválen zákon v České republice, který zakazuje, eh, zakazuje ministrovi, aby byl vlastníkem eh, sdělovacích prostředků. A pan Babiš převedl své vlastnictví do svěřeneckého fondu. Ovšem ten svěřenecký fond patří do velké míry jeho blízkým a jeho rodině. Můžeme tedy pochybovat o účinnosti takového opatření. Jak jste také před chvílí řekli, i když už není vlastníkem, nebrání mu to takto občas zatelefonovat. Já už budu končit a řeknu, že tváří v tvář těmto oligarchům, kteří ohrožují eh, zveřejňování svobodné, nezávislé, kvalitní informace, která je nezbytná pro demokratickou diskusi, mohli bychom se asi e, domnívat, že přece jen sdělovací prostředky nejsou podnik jako jakýkoliv jiný firma, jaká, jakákoliv jiná. A já vám e, e, navrhuji přečíst si knihu Zachraňme média od Julie Kaže. Tady je celá řada zajímavých věcí z hlediska legislativní i jiné. Ona eh, hovoří o tom, že by to měly být podniky, eh, mediální podniky, eh, neziskové, a které by umožnily zorganizovat jiným způsobem sdílení a rozdílení moci v tiskových orgánech. Že by tady šlo o děl dělbu moci, která by byla demokratičtější v systému, který ovšem zůstává kapitalistický. Děkuji. Okay, thank you to all of our speakers. Děkuji všem řečníkům a e, teď přejdeme rovnou k poslancům. E, aby se dostalo na každého a nikoho jsme nezapomněli, e, tak já teď přečtu eh, seznam řečníků. Pokud na něm nejste, tak prosím dejte mi vědět okamžitě. Já vás tam přidám a potom seznam řečníků uzavřeme. Takže nejprve Libe podle článku 206. Nejprve koordinátoři, nebo ti, kteří byli nominováni koordinátory, to je pan Naď za EPP, potom paní Zipl za SD, eh, paní Ernst Zague, to jsou tedy eh, koordinátoři, kteří se přihlásili, a potom z členů Libe. Pan Štětina, pan Zdechovský, paní Intfeld a paní Lauristin. Z poslanců od jinut než z Libe. A omlouvám se za výslovnost češtiny, ale paní Šojdrová. Pan Svoboda mě učil česky trochu, ale příliš to nepomohlo. Pan Poc, pan Pospíšil, a pan Niedermayer. Někdo není? Na, ano, můžete se spát na výslovnosti, dovoluji vám to. Je tu, je tu někdo, kdo chce hovořit a není na seznamu řečníků? Ne. Pokud dojde na další kolo, e, tak se budete moci ještě přihlásit. A v 18.50 požádáme řečníky o odpovědi. Nejprve tedy pan Náď na dvě minuty, prosím. Maximálně dvě minuty. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych chtěl poprosit tlumočníky z češtiny o laskavost, aby mi pomohli a překládali můj příspěvek ze slovenštiny, pokud je to možné. Děkuji. Second, are we getting uh, I asked uh, if it is possible. Is there English translation? Okay. Okay, thank you. Please go ahead, thank you. Můžu? <laughs> Dobre. <laughs>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 Eh, děkuji za SAD, paní Sipel. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Chtěli bychom poděkovat eh, Eh, za to, komisi za to, že mm, uplatňuje svou úlohu, i když jsou její pravomoce zde velmi eh, omezené. Ale musím říct, že máme ještě i další problém, protože média, svobodná média a pluralismus, to je velice důležité pro demokracii. A současně můžeme říci, že jak v západních, tak v takzvaných východních zemích jsou média velmi pod tlakem. Někdy pod politickým tlakem a někdy pod ekonomickým tlakem. Takže je to opravdu problémem. Komise uvedla některé země, eh, ne, neuvedla Německo. Já jsem z regionu, kde existují pouze jedny jediné noviny. Samozřejmě můžu číst celoněmecké noviny, ale všechny ty události a všechny politické akce z regionu, to mám pouze v jedných novinách. Je to problém? No, není to politický tlak, ale mám pouze jedny jediné noviny a ostatně ty noviny nejsou moc dobré. A současně, když hovoříme o tom, že kritizujeme buď politiky nebo kritizujeme média, tak já říkám, podívejme se na celou, celou tu scénu. Máme velmi dobré novináře, velmi dobrá média a máme i velmi dobré politiky. Ale na obou stranách máme také eh, jejich eh, negativní protějšky. Čili musíme být vždycky velice přesní v tom, o kom hovoříme. A mm, nejsou to vždy média, že by úplně vždy jen chránili demokracii. Musíme to říct zcela otevřeně a musíme být velmi rádi, že v České eh, republice se o tom vede dialog, eh, protože pozice médií Eh, je diskutována, musíme sledovat, zda je nějaký problém a pak, když konstatujeme, že je problém, musíme na to reagovat. A já bych chtěla zdůraznit, že tady není žádná nějaká eh, výjimečná situace. Prostě všude může existovat riziko a kdekoliv jsou pravidla eh, porušována, musíme na to pokaždé reagovat a musíme v každém režimu či v každé zemi sledovat, co se děje. Může se prostě všude stát, že určitá konkrétní osoba eh, se chová tak, že ohrožuje tyto demokratické základy. Děkuji. Prosím kolegy, aby dodržovali limit dvě minuty a teď za GUE eh, paní Ernst. Děkuji vám moc krát, děkuji také eh, přítomným z České republiky, kteří k nám promluvili. Bylo pro nás důležité vědět, jak vy sami hodnotíte situaci. Eh, je naprosto eh, jasné, v tom, v tom spolu souhlasíme, že nesmí existovat žádný politický vliv na mass media. Je zcela jasné, že nezávislost médií musíme bránit a je jedno, ve které zemi. Mimochodem i v naší zemi mohu říci, že po politickém obratu v Německu například můj můj region Sasko, tedy východoněmecký region, eh, tam byly černé listiny. Tam byly černé listiny novinářů, eh, kteří byli vyhozeni, protože nebyli eh, povolení, protože například přinášeli kritické zprávy. Takže neustále existují tyto problémy, my je nemůžeme jen tak odsouvat stranou, musíme na ně poukazovat. A já jsem velice ráda, že říkáte, že česká veřejnost to velice aktivně vnímá a že skutečně se proti tomu nějak postupuje. A ještě něco. Mediálních mogulů máme už plné zuby. Všichni známe Berlusconiho, tam jsme viděli, kam to vede a tomu musíme zabránit. V České republice se nepovedlo zabránit všemu, to dobře vidíme a podle mě je dobře, že existuje ten zákon z roku 2017, který zabraňuje střetu zákonů, ten takzvaný Lex Babiš, ano, tak se to jmenuje. Já to považuji za naprosto správné považuji eh, jeho odstoupení za naprosto správné a je teď důležité, abychom Českou republiku podpořili a abychom řekli, ano, jste na správné cestě, ale musíte na ní zůstat. Eh, nechceme eh, nějak Eh, patriarchálně nebo eh, matriarchálně eh, poskytovat České republice dobré rady z Bruselu, ale zkrátka říkáme, že známe tyto problémy ze všech zemí a pokud budete pokračovat tak, jak doteď, tak vás podporujeme a je to dobrá věc. Je potřeba pečlivě s tím zacházet a nepodceňovat síly kolem Babiše, které jsou také um, protievropské a pravicově populistické a které velice často Eh, z takovýchto nálad profitují eh, což se potom reflektuje na složení Evropského parlamentu, eh, takže s tím je potřeba zacházet velice opatrně. Tolik ode mě. Já nerad utínám kolegy, když mají takto dobré příspěvky, ale prosím, dodržujte dvě minuty z důvodu férovosti. Pan Štětina, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte sluchátka. Eh, ten, eh, to naše dnešní jednání se jmenuje Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice. Já si dovolím zdůraznit, že tento název toho našeho jednání už je zastaralý. To, co se odehrává v České republice, zneužívání sdělovacích prostředků, to už je fakt, to není jenom riziko. A já se pokusím vám to vysvětlit na příkladu lidových novin, kdysi velmi vlivném deníku, protože tam to zneužívání je velice dobře dokazatelné. Já jsem byl při e, založení e, lidových novin. Lidové noviny, jak víte, e, působí, působili dva roky v ilegalitě a pomáhal k tomu Václav Havel. Byl jsem taky jeden čas šéf redaktorem lidových novin. A lidové noviny byly nositelem myšlenky obrany demokracie a obrany lidských práv. A to už dávno neplatí. A neplatí to zejména z okamžiku, kdy lidové noviny koupil eh, eh miliardář a oligarcha pan Babiš. A to, co se stalo v lidových novinách, to mě naplňuje znepokojením, poněvadž tam nastoupila autocenzura. Novináři mají strach, že budou propuštěni. A já myslím, že je potřeba si uvědomit, že průzkumy, které říkají o tom, jak novináři dneska eh, se bojí psát, ty existují. Jeden z nich je například průzkum, který spolupracoval, na kterém spolupracoval pan Šafr, taky jeden z bývalých šéf-redaktorů Lidových novin, který zítra vystoupí na Working Groupu. A já bych prosil, abyste si uvědomili, dámy a pánové, že Česká republika v přístupových smlouvách s Evropskou, s Evropskou unii zavázala se dodržování pravidel demokratické společnosti. A proto je takové jednání Evropského parlamentu podle mě zcela legitimní, to dnešní jednání. A ještě bych chtěl říci, že ohrožení svobody slova, které nastalo v České republice, může být začátkem ohrožení demokracie. Děkuji za slovo. Tomáš Čidovský. Děkuji, pan Tomáš Zdechovský, prosím. Předsedající, já se ve svém příspěvku omezím uh, na otázky více jak na své osobní pocity a komentáře z tohoto hearingu. Eh, prvně bych chtěl říct, že to, co se stalo eh, na těch nahrávkách Andrejovi Babišovi s redaktorem Mladé fronty, je neomluvitelné a myslím si, že nemá cenu o tom jakkoliv diskutovat. Prostě takové jednání do demokracie, demokracie určitě nepatří. Nicméně bych jsem hned první otázku směřoval na pana Abamonteho, Giuseppe Abamonteho, protože on je odborník právě italské, italské mediální scény. Uh, Chtěl bych se ho zeptat, jestli by nám mohl popsat, jak vypadala média za Silvia Berlusconiho, jak tam byla pluralita médií, kolik opozičních politiků se mohlo v těchto médiích vyjádřit tak si, bych se ho chtěl zeptat, jestli si myslí, že vlastnění médií nejbohatšími lidmi v České republice je v Evropské unii ojedinělé. Zda by to mohl porovnat s dalšími státy. A zda v České republice opravdu je soustavně porušována nezávislost médií. Dále bych se chtěl zeptat pana Táberyho, který je odborník především i na tu historii médií, na případ Vladimíra Železného. Jestli si nemyslí, že už jsme tady případ ovlivňování třeba médií nebo člověka spojeného s politikou eh, v případě Vladimíra Železného měli. A jestli si opravdu myslí, že, že všechna média, která nepatří Andreji Babišovi, jsou objektivní. Uh, pak bych se chtěl zeptat pana Černého, kolik procent trhu s médií má Andrej Babiš, aby jsme si tuhle tu situaci tady vysvětlili. A nakonec si domluvím eh, s paní Majerčák, zmínila jste Miloše Zemana. Víte, my se za Miloše Zemana v České republice velmi stydíme protože Miloš Zeman mnohdy eh, svá vystoupení provází poměrně ve stavu, který bychom eh, těžko okomentovali jako stav střízlivý. Bohužel dokud bude prezidentem, budeme se za něj stydět, ale neberte to, že Miloš Zeman útočí na média. Děkuji. Thank you. Sophie please. Děkuji, Sophie Intveld, prosím na dvě minuty. Děkuji, Klode, a e, děkuji e, všem e, hostům za jejich prezentace. Jeden z řečníků odkázal na zprávu Evropského parlamentu z roku 2004, kterou se psala jedna z mých předchůdkyní z mé strany a pokud si to zprávu přečtete, a já jsem ji včera večer četla, to je úplně stejná debata jako dnes. Týká se Berlusconiho, ale i dalších zemí a e, z toho mám trošku obavy, protože se zdá, že jsme příliš nikam nepokročili. Ty problémy jsou v podstatě pořád stejné. Nejprve bych vám chtěla položit pár otázek ohledně toho konkrétního případu, e, který byl důvodem svolání tohoto slyšení a potom budu mít pár obecných poznámek. Protože ono e, konkrétních případů je v Evropské unii mnoho nejenom ten český případ eh, Andrej Babiš, ale jediná relevantní otázka zní, je systém schopen se s problémy vypořádat? Mně se to těžko soudí, protože eh, já vím, že byl přijat nový zákon, eh, pan Babiš odstoupil a tak dále, ale pokud to funguje, tak vlastně nemáme systémový problém. Ale pokud to nefunguje, tak opravdu je důvod pro to, aby se situací začala zabývat Evropská unie. Chtěla bych se zeptat například eh, na ta obvinění z těch nahrávek, o kterých jste eh, hovořili. Byla, bylo to patřičně prošetřeno, eh, dále jste hovořili o té dominantní pozici na trhu, A je to až tak problematické, že byste zvažovali e, podat stížnost Evropské komisi na základě pravidel hospodářské soutěže. To je důležitý instrument, který je tady velice relevantní. A obecněji, e, abych se vrátila k tomu roku 2004, tak všichni si uvědomují, že tohle je otázka, která je do značné míry v kompetencích Evropské unie. Pan zástupce komise říká, my máme málo nástrojů. My ale zapomínáme na to, že máme článek 2 a už se blížím ke konci. Komise možná nemá konkrétní eh, nástroje, ale má povinnost zachovávat článek 2, ve kterém jsou obsaženy eh, svobody médií a pluralismus médií. A konečně bych chtěla eh, souhlasit s tím, co už říkala Birgit Zippel protože my budeme až do hořkého konce bojovat na barikádách za svobodu médií a zároveň si myslím, že média by se také měla kriticky podívat na sebe, e, protože ano, máte zásadní nepostradatelnou roli v zachovávání demokracie, e, v tom, že e, vlastně vám mocní tohoto světa skládají účty, ale i média jsou velice mocná a ne vždycky se chovají dobře. Když se podívám na média jako Bright Belt, Fox News, některá britská média nebo v dalších zemích, zemích, eh, tak eh, si úplně nemyslím, že to je odpovědná žurnalistika a že možná média samotná by měla mít určitý smysl pro zodpovědnost, eh, měla by dohlížet na establishment, ale nebourat ho, protože ten je základem společnosti právě tak jako média. Já se omlouvám za to, že jsem vás nechal přetáhnout, je to, je to moje chyba. Tak kolegové, prosím, dodržujme dvě minuty. Pokud ještě zbyde čas, tak eh, dáme prostor ještě dalším kolegům, kteří by chtěli hovořit po druhé. Paní Lauristin, na dvě minuty. Děkuji vám moc krát. Já musím říci, eh, já jsem sama eh, profesorka médií v Estonsku a e, já se skoro stydím, když poslouchám kolegy z nového členského státu, který říká, to je proto, že jsme postkomunistická země, nebo to je proto, že jsme chudí. Estonsko je postkomunistická země a není o nic chudší než Česká republika a pokud jde o svobodu médií, jsme v první desítce na světě a to už od osvobození. Není to chudobou, není to postkomunismem. Je to tím, jaká je mediální kultura, jakou mediální kulturu eh, vyvíjíte a eh, jaká je síla občanské společnosti stavět se proti veškerým pokusům eh, uchvátit média pro sebe. A toho nelze dosáhnout zákony. My, my mimochodem nemáme mediální zákon. My jsme odmítli mediální zákon, protože neustále říkáme, že novináři se musí samoorganizovat. Novináři mají svou etiku, eh, je to etika naší země. A pokud jsou problémy, ty jsou ve všech zemích. Česká republika je 23., ale třeba Francie je 39., Británie je 40., Spojené státy jsou 43. takže Česká republika není nejhorší. Tohle není eh, problém rozdělení na východ a západ. Tohle je problém konkrétní situace v konkrétní zemi. A v Evropské unii, já naprosto souhlasím, eh, musíme mít mnohem silnější obecná pravidla. A eh, musíme se tím zabývat v oblasti určitých směrnic. My jsme teď schválili nebo brzy schválíme směrnici o audiovizuálních médiích a ta není v těchto oblastech dostatečně silná. Já se neustále potýkám s otázkami elektronického soukromí a na mě se obracejí novináři, lidé z médií a říkají, média jsou pod obrovským tlakem. Tlakem Google, Facebooku, sociálních sítí těchto velkých hráčů, jsou pod tlakem dalších stran a mediální společnosti mají pocit, že jsou slabší a slabší a že potřebují podporu od Evropské unii z důvodu své specifické role. Předchozí komise, Barozova komise, Eh, se zacházela s médií zcela podle pravidel trhu. Zvláštní role eh, médií, eh, kultura médií nebyla dostatečně chráněná. A my musíme být mnohem přísnější. To není problém České republiky, to je problém Evropy. Děkuji vám. Tak já se opět omlouvám, že vás musím useknout. Ale přesně proto ne vždycky usekávám řečníky. Já mohu prohlásit, že jsem ze Spojeného království a že zcela podepisuji některé z těchto připomínek. Děkuji vám za tuto skvělou debatu, která zatím probíhá. Nicméně snažme se o ty dvě minuty, i když já vidím, že se nesnaží nikdo vejít do eh, dvou minut. Dobře, tak zvyšme to na dvě a půl minuty. Paní Šojdrová, prosím. Dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Já vítám tady tuto debatu a moc děkuji kolegům, kolegyním za jejich eh, svědectví, za jejich zkušenost. Ehm, já se domnívám, že eh, právě taková debata s odbornou veřejností a s vašimi zkušenostmi má smysl, ehm, daleko více než to, co nás čeká zřejmě pozítřku na plénu Evropského parlamentu. Souhlasím s kolegou Štětinou, že ohrožení médií znamená, eh, nezávislosti médií znamená ohrožení demokracie. A samozřejmě, že to je něco, co musíme brát vážně, co v České republice eh, je problémem, protože fakta hovoří o tom, že jsou zde pokusy ovlivňovat eh, média, ovlivňovat veřejnoprávní i soukromá média a fakta ale také ukazují, že to není jenom problém České republiky. E, dokonalé ovlivňování nám samozřejmě předvádí náš e, známý politik, předseda strany, který, aby to bylo dokonalé, tak si média koupil, tištěné deníky a internetové portály a zkrátka tedy e, má tento vliv ale z tohoto hlediska já rozumím kritickému hodnocení, které tady eh, zaznělo z média Plurality Monitoru, monitoru eh, z kterého také Evropská komise vychází, kde v České republice je jako nejvíce rizikový uváděna netransparentnost vlastnictví, koncentrace vlastnictví a vliv vlastníků na média. Eh, tady bych se chtěla zeptat zástupkyně reportéři bez hranic, která uvedla, že Česká republika republika na tom není nejhůř. Jsme 23. jsou mnohem horší na tom některé vyspělé demokracie. Nicméně my s tím samozřejmě nejsme spokojeni. Musíme udělat určitá opatření, abych se jich chtěla zeptat, jak právě v té oblasti netransparentnosti vlastnictví koncentrace bychom mohli postupovat. A potrhuji jednu důležitou věc. Podle mého názoru pojistkou nezávislosti médií jsou veřejnoprávní média a v této oblasti Česká republika udělala určitý pokrok, ale musí se dále zaměřit na nezávislost rad a myslím si, že v tedy určitě je co zlepšovat, určitě zde máme problém, ale myslím, že je to na odbornou diskuzi a já děkuji za tu výměnu názoru tady na výboru. Thank you very much. Děkuji, pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co se stalo, už to bylo dostatečně popsáno. Já si myslím, že je potřeba říct, co se stalo potom. Premiér Bohuslav Sobotka eh, odvolal eh, ministra Babiše z vlády, proběhla mimořádná schůze poslanecké sněmovny, která schválila usnesení, ze kterého budu citovat. Eh, vicepremiér a minister financí Babiš opakovaně lhal, lhal při veřejných vystoupeních a zneužíval vlastnictví médií k diskreditaci politických oponentů. Kromě toho eh, bylo navrženo zřízení vyšetřovacího výboru v Českém parlamentu, který by se zabýval eh, případem eh, audio nahrávek, což odpovídám na jednu otázku, která tady zazněla. A také se tím zabývá česká policie a bylo to předmětem debaty na Radě bezpečnosti státu. Tři krátké otázky, prosím, tři eh, sročné odpovědi. Eh, došlo k politickému zneužívání médií? Eh, ano, ale ne ze strany vlády Eh, ne prostřednictvím zákona nebo eh, správních rad, ale pouze jedním konkrétním člověkem. Eh, za druhé, existuje v České republice právní stát a byly české vlády schopny zvládat takovéto situace? Ano, byly. Díky premiérovi Sobotkovi se s tímto případem naložilo zcela v rámci ústavního pořádku. A poslední otázka, pane předsedo. Existuje problém do budoucna pro Českou Českou republiku a odpověď zní ano, existuje. Momentálně česká sociální demokracie a česká společnost vůbec eh, svádí boj, který rozhodne o budoucnosti parlamentní demokracie eh, v České republice po říjnových parlamentních volbách. Tisíce lidí protestují v ulicích proti Babišovi, což je poměrně slibný fakt v tomto kontextu. Děkuji, pane předsedo, a já jsem se vešel do dvou minut. Ano, dostanete medaily. Jste jediný. Nevím, co se tady jinak děje, ale děkuji vám moc krát, pane Poci. Pan Pospíšil, prosím. Děkuji. Dvě minuty, jestli můžu. No, já chci na úplný úvod říci, že jsem tu za politickou stranu, která je v opozici vůči vládě, kde je pan Babiš, respektive jeho hnutí, tedy můj pohled na věc bude tímto ovlivněn. Hodnota nezávislých médií je evropskou hodnotou a proto takováto informační debata patří na půdu Evropského parlamentu. To je třeba tady říci. E, bylo tu naznačeno, a já s tím souhlasím, že Česká republika nemá problém v tom, že by vláda, parlament ovlivňovali podobu zákonů, které upravují e, pozici médií. Nemáme tedy problémy jako některé e, jiné země naše veřejnoprávní média jsou kvalitní přes určité problémy, řekněme, s možností případných zásahů do jejich činnosti v budoucnu, ale v tuto chvíli fungují nezávisle a jsou pojistkou demokracie, podle mého názoru. Ten problém, jako někteří jiní řečníci, já vidím v osobě jednoho člověka v tuto chvíli, který sa oligarchou koncentruje moc politickou, ekonomickou a mediální a to v relativně malé zemi a křehké demokracii může demokracii narušit. A proto je dobré se o tom tady bavit. Čekají nás volby za tři měsíce a ten příběh neskončil. Ano, premiér Sobotka odvolal ministra financí, ale hnutí ministra financí podle preferencí je dneska adeptem podz- vítěze podzimních voleb. Hnutí Andreje Babiše může vyhrát podzimní volby a je nutné, abyste věděli, že v takovémto případě člověk, který koncentruje moc, ekonomickou, politickou a mediální, může být premiérem v naší zemi. A pak ta situace samozřejmě bude ještě závažnější. A proto to já říkám, že my bychom měli vás eh, takto informovat. Chápu, že asi toto neovlivníme z pozice Evropského parlamentu, ale chci upozornit na jednu věc a bylo to tu řečeno. Jakýkoliv zákon, který formálně zbaví pana Babiše vlastnictví médií, fakticky ten problém nevyřeší. Navazuji na slova paní profesorky. Je to etický problém, je o voličích, aby na podzim rozhodli. Zákon, který z vlastnictví Babiše udělá určitý fond, situaci neřeší. Takže to je můj vstup k tomu a děkuji za pozornost. Dobrý. Thank you. Mr. Niedermayer, please. Děkuji, pan Niedermayer. Předsedající, především já bych chtěl ocenit tuto velmi kultivovanou debatu a poděkovat zejména zúčastněným expertům, kteří tímto směrem vykopli. Patřím opravdu za to velký dík. Jsem rád, že na tuto debatu došlo. Jak komise na začátku řekla, je to velmi široké téma, které se dotýká spousty zemí a bylo by obrovskou chybou se uklidňovat tím, že tento problém máme všichni. Naopak, tím, že ho máme všichni, ukazuje, jak je významný. V České republice se v minulosti v této oblasti hrálo zejména o ekonomický a domácko-politický vliv ale ve hře může být mnohem víc, což konec konců dokumentuje to, že nově zvolený francouzský prezident považoval za potřebné sdělit svůj názor na fungování médií, jako je Sputnik, se kterým v České republice máme také problémy svému, svému ruskému protěžkovi. Eh, je to tedy velký problém, je to problém, který známe eh, a neznáme způsob, jak ho řešit. A pouze tím, že o něm budeme diskutovat, se tomuto řešení přiblížíme. Podle mě eh, zlepšení, snížení tohoto rizika, které je tématem dnešního slyšení, spočívá pouze v tom, že se nám podaří, podaří vyvážit základní hodnoty, na kterých naše společnost stojí. To znamená hodnoty svobody projevu, ale zároveň práva, práva na informace. Musíme apelovat na odpovědnost novinářů, na kvalitní regulaci a také na výměnu zkušeností, těch nejlepších zkušeností, které pomožní, umožní toto riziko snížit. Pouze tímto způsobem se dostaneme k férové eh, politické soutěži. Je to tedy nikdy nekončící boj, což je má odpověď na otázku, eh, na otázku jedné z řečnic, eh, zda se nám podaří tento problém vyřešit. Myslím si, že tento problém nás bude provázet, provázet stále velmi dlouhou dobu. V případě České republiky máme na čem stavět. Eh, jsou to dvě věci. Je to velmi kvalitní žurnalistika a fungující občanská společnost. Myslím si, že to jsou základní devizy, které nám dávají šanci, abychom uspěli. A ještě jednou děkuji za debatu a děkuji všem zúčastněným. Thank you. Mr. Jurek, you came last. Děkuji, pan Jurek, jako poslední. Eh, prosím velice rychle. Eh, jakmile eh, jsou ovlivňována média, tak eh, přestává fungovat demokracie. V takovém případě je zničen také pluralismus. Před 14 lety jsme měli v Polsku podobnou situaci, kdy jistý mediální magnát během natáčení hovořil s novinářem a proběhly tam určité pokusy ovlivňovat média. Já jsem byl členem vyšetřovacího výboru a to byl začátek transformace Polska před 14 lety. Já bych chtěl říci, že tady eh, hovoříme eh, o médiích eh, pouze, ale možná bychom měli také říci, že jedna eh, kolegyně pana Babiše, komisařka Jourová, eh, je velice aktivní tady v Bruselu, tedy v centru eh, evropského dění a ta v tomto sále vyhrožovala Polsku, když jsme odmítali uznat Evropský úřad veřejného žalobce a chtěli jsme, aby dostal z evropských financí méně peněz. To je ta kultura vynucování. A na veřejnosti potom e, takovéto e, instrumenty jsou e, v určitým způsobem vnímány a jsou to právě instrumenty, které demokracii oklešťují. Jaká je skutečná hrozba pro demokracii? Já si myslím, že ta je mnohem blíže mocenským centrum a ne někde na populistické periferii, kde ji možná chceme vidět. Paní Jourová nedávno hovořila s Georgem Sorosem a konečně i o tom jsme v parlamentu debatovali. Tak ještě dva další kolegové na 30 sekund chtějí zareagovat, takže v zájmu férovosti je požádám, aby striktně dodrželi 30 sekund. Pan Stechovský a pan Štětina, každý z vás 30 sekund, jestli chcete něco velice naléhavě sdělit. Nebo jenom jeden z vás? no. Takhle je to s Čechy vždycky, jsou příliš zdvořilí. Tak kdo, kdo první? Vy jste jako Kanaděni. Tak pan Zdechovský, 30 sekund. Tady poznamenat k té debatě. Já si taky nemyslím, že situace v České republice by byla tak vyustřená. Já si pamatuju teďka z volební kampaně, kdy tým, tým Marie Le Pen zmlátil několikrát novináře a přímo před, eh, před eh, dalšími novináři ta ochranka je vyhodila. Opravdu je ty, ty novináře napadla. Takže si myslím, že, že můžeme tady příště pro, probírat, eh, můžeme probírat tady Francii nebo Velkou Británii. A to jsem jenom chtěl k tomuhle z tomu říct, protože paní eh, Majerčák tohle to tady nezmínila. Myslím si, že je to takový bod, který je taky důležitý vidět v rámci nějaké objektivity celého, celého problému českých médií. Thank you. Děkuji Tomáši, tak pan Štětina. Já jsem eh, při minulém projevu přetáhl dvě minuty a nemohl jsem položit otázku, já bych si ji dovolil položit nyní a směřuje k našim dvěma českým praktikům, mým eh, kolegům novinářům z České republiky. Mluvilo se tady o tom, že je ohrožena svoboda slova v České republice. A já se vás ptám, pánové, proč si to nechají čeští novináři líbit? Proč nebíjí na poplach? A proč neinformují o této situaci veřejnost, jak by bylo potřeba? Děkuji za odpověď. Okay, good. On that note, let's go straight. Dobře, a teď dáme slovo rovnou řečníkům, nemáme mnoho času, takže já je požádám, aby zareagovali každý ve dvou minutách. A pokud ještě zbude čas, můžeme dát slovo znovu, ale tak prosím, zareagujte celkově na ducha té debaty, spíše než abyste odpovídali jednotlivě na všechny otázky. Eh, a nejprve pan Giuseppe Abamonte, prosím, z Evropské komise. Děkuji vám moc krát. Eh, já se pokusím vzít to, co nejstručněji. Eh, nejprve, já žiju v Bruselu a v cizině už příliš dlouho. Nejsem expertem na Berlusconiho éru. Nicméně z dnešní debaty chápu, že není problém jaksi s demokratickým předivem České republiky a východoevropských zemí obecně, e, nebo s fungováním e, tamních institucí. E, existuje konkrétní problém, který by mohl představovat riziko v budoucnosti a který zatím je úspěšně exemplárně řešen současnou vládou. A e, pokud je mi známo, tak e, proběhlo něco, co se v Itálii nestalo, protože tam tehdy nebyl zákon o střetu zájmů, pokud vím. Takže předpoklady pro použití těch omezených mechanismů, které máme, to je mechanismus právního státu, který máme ve smlouvách. E, já nevím, jestli nějaké takové nástroje máme, protože neexistuje systémové ohrožení e, demokraty, demokracie v České republice. Takže to za prvé. A potom za druhé, jak jsem už říkal, my to všechno bereme velice vážně. E, děláme všechno, co je v rámci našich kompetencí, v rámci pravomocí, které jsou nám připsány. E, důležité je, že co vyplynulo z průzkumu monitoringu pluralismu, je, že eh, hrozby v Evropě jsou všude. I v Nizozemí například eh, existují hrozby ohledně určitých eh, mediálních koncernů. Můžete říci, že Nizozemsko je malá země, ale třeba i v Belgii existuje mnoho rizik pro mediální pluralismus. A výsledek té studie je veřejný, je veřejně dostupný a já vám zkrátka doporučuji, abyste se na ně podívali. My budeme situaci v Evropské unii monitorovat i nadále. Děkuji vám. Děkuji. Já ještě něco řeknu závěrem k roli komise, ale každopádně prozatím děkuji. Pan Artuš Rejent, prosím. Odpovězte ve dvou minutách, prosím. Děkuji. Padlo zde, že eh, zákony nemohou vyřešit vše. Eh, já pokud budu, budu mluvit za odborný aparát Ministerstva kultury, my se pochopitelně snažíme ty zákony připravovat tak, aby eh, regulační orgány měly co nejefektivnější nástroje, jak ten daný segment eh, regulovat. Současně jsme přesvědčeni, že je třeba hájit silné postavení veřejnoprávních médií. Eh, naše eh, legislativní iniciativy v tomto směru určitě budou i nadále se připravovat. My v v této souvislosti vycházíme z dokumentů Rady Evropy, tedy druhé významné evropské organizace, která eh, má velmi eh, kvalitní materiály, eh, pokud jde o oblast plurality, plurality médií a nastavení podmínek pro fungování médií veřejné služby. Takže tolik asi vše. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji. Pan Tabery, prosím. Tak eh, já zkusím shrnout některé otázky, které na mě mířily konkrétně, eh, což byla i eh, otázka na případ Vladimíra Železného, který vlastně byl takový první pokus, velký pokus o nějaké využití médií v České republice k politickému Eh, nebo ke kampani, protože tehdy získá takovým podloudným způsobem televizi Nova. Já myslím, že ten rozdíl je právě v tom, eh, v tom eh, prostředí. Já myslím si, že to, je, že to je dobrá otázka, že na ní bylo vidět, že tehdy ta společnost tomu dokázala celkem dobře čelit, protože zbytek, kompletní zbytek mediální scény a, a i veřejnosti to vnímal jako velké riziko, kritizovalo se to, mluvilo se o tom, dnes vlastně ta kritika právě je narušena díky tomu, že velká část těch eh, eh, médií je vlastně na eh, jedním z těch politiků, to znamená, ten hlas prostě není tak kompatibilní, jako, by, jako, býval, jako byl tehdy. A tehdy navíc se ukázalo teda, že ta společnost tomu umí čelit, ale dneska by to bylo mnohem, mnohem těžší. Zároveň tady padla otázka na tu dominanci, jestli má Andrej Babiš dominantní postavení na, na české mediální scéně. Já myslím, že nemá a myslím si, že z toho důvodu by to bylo eh, asi těžko napadnutelné eh, u nějakých institucí, ale nejsem na to expert. Eh, nicméně já jsem se to snažil nazmínit v tom úvodním příspěvku že tam asi bude v mnoha hledech zlomový moment, nebo by byl, kdyby se Eh, podařilo eh, nějakým způsobem zautočit na veřejnoprávní média. Z mého pohledu to byl i ten zlom nebo rozdíl třeba i v eh, případě Berlusconiho, že jemu se to podařilo. A potom ta společnost je vlastně jako velice dramaticky zranitelná. Zároveň ale platí to, co tady zaznělo několikrát, já jsem toho naprostý zastánce a co psal George Orwell v jedné po druhé světové válce, prostě pokud ta společnost nebude mít ochotu naplňovat nebo ctít nějaké hodnoty, tak sebelepší zákony eh, to prostě nezmění a žádná společnost tomu, eh, ne, vůči tomu není imunní. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že my ten zápas o to vedeme a že se ta společnost snaží o, ten, o tom tu debatu vést. To, že to se občas nedaří, že to je složité, že to nemusí dopadnout dobře, to je všechno, všechno pravda, ale já jsem zastánce prostě toho, že, že nejlepší je ta debata s tou společností, než to měnit nějakými pravidly, které se stejně stejně vždycky dají eh, eh, obejít. Myslím si, že těch otázek padalo víc, ale chci ctít čas, takže už musím končit. Thank you. Thank you. Mr. Černý for two minutes. Pan Černý na dvě minuty. Děkuju. Pokusím se to shrnout eh, přítel Štětina, protože nemůžu zastřít, že se známe dobře 25 let, když se spolupracovali v těch zmíněných lidových novinách. Eh, tak mě položil otázku, co s tím novináři dělají. No, eh, dělají, já zastupuji syndikát českých novinářů, tak eh, můžu připomenout už jako jednoduchý fakt, že ta situace se vyvíjí delší dobu a když nám nastoupil dosud stále úřadující prezident, tak ve svém inauguračním projevu třetinu ze svého projevu věnoval kritice novinářů nebo napadání novinářů, které v podstatě přirovnal k organizovanému zločinu a já se nezvedám ze židle často, ale sedl jsem, napsal jsem mu otevřený dopis, poslal jsem ho na kancelář eh, nahoru na hrad a Eh, do dneška se nedostal odpověď. Tak, ale jenom, eh, že někdy ten, eh, to úsilí o nápravu nebývá, nebývá jednoduché. To je bod jedna, ale musí se to zkoušet, protože kdybychom se pouštili jenom do věcí, které, ve kterých předem víme, že uspějeme, to by se měli to v životě jednoduché. A pak je tam druhý problém, na který možná trochu poukázal kolega Tabery, a to je to, že asi kdyby došlo k tomu, že by byla napadena média veřejné služby, s tím máme v České republice zkušenost, takže by reakce té občanské společnosti byla byla masivnější. Zatím je to jenom listé latenci a někteří eh, kolegové novinářství mě trochu připomínají ty žáby v té vodě, která se, která pomalu, ve které se pomalu zvyšuje ta teplota. Tak doufám, že nebude sem čekat na to, až se uvaří. Děkuji. Thank you. And, and, and finally, um... Děkuji a konečně paní Majerčák, prosím, na dvě minuty dnes eh, studujeme situaci v České republice, ale jak tady zaznělo z úst několika řečníků, pluralismus eh, je ohrožen i v jiných zemích. Eh, s tím já naprosto souhlasím. A Francie rozhodně není vzor, ani Spojené království není vzorem. Tady naprosto souhlasím. Ale to neznamená, že se těm otázkám nemáme věnovat. Naopak, je to spíš důvod, proč se tomu musíme věnovat a snažit se pochopit, eh, proč eh, ti oligarchové v EU, ale také na celosvětové úrovni, proč se zmocňují stále častěji a častěji sdělovacích eh, prostředků. V červenci loňského roku jsme zveřejnili zprávu, která se zabývala právě mocí oligarchů. Jmenuje se to Oligarchové provádí svůj shopping. A tady kritika, či spíše sebekritika ze strany médií je také na místě. Myslím, že nedávný vývoj ukazuje, že ti velký, velcí oligarchové, kteří se zmocní eh, sdělovacích prostředků, že pak zacházejí z novináři tak, jako by je prodávali, kupovali, propouštěli. Ano, já souhlasím. Kvalitní informace, svobodné, nezávislé informace jsou takto ohroženy. Ale myslím, že celý ten jev je třeba sledovat také z hlediska vlastnictví médií a z hlediska toho, jak se od novinářů žádá produkovat stále více a více za stále méně a méně peněz. To také je váží problém. A já jsem eh, hovořila o té publikaci Zachránit média. Eh, já mohu najít i link na tuto publikaci. O tom je také eh, jak říká tato kniha, je třeba přemýšlet o nových možnostech nebo nových formách vlastnictví médií. Děkuji kolegové, ještě než odejdete, já bych chtěl eh, zmínit, že eh, o tomto tématu se bude debatovat 1. března pardon, 1. června na plenárním zasedání. Eh, já bych chtěl nejprve něco říci našim hostům. Děkuji za to, že jste přišli a umožnili nám toto slyšení. A řekněme si velice jasně, jak poslanci Libe vědí, že většinou e, máme velice obtížný úkol, kdy se po nás chce, abychom e, v rámci našich kompetencí zkoumali e, svobodu tisku, což je velice těžké v případě jedné země. To je vždycky extrémně ošidné, už z definice. Takže já bych chtěl říci především poslancům Libe, že Vím, děkuji za tento velice citlivý a analytický přístup. To na mě opravdu udělalo dojem a říkám to i e, českým kolegům z jiných výborů, kteří se chovali, myslím, velice disciplinovaně a e, z této debaty vyplynulo mnohem více informací, než jsem já očekával. E, takže já doufám, že jsme nyní informovaní pro potřeby čtvrteční debaty. Byla to velice civilizovaná debata, e, nebudu se vyjadřovat k obsahu, ještě jednou o tom budeme debatovat ve čtvrtek, ale každopádně si myslím, že to dnes bylo velice užitečné v porovnání s jinými problémy, které jsme řešili v případě jiných zemí. Ještě jednou tedy děkuji a děkuji zejména našim dnešním hostům, kteří nám toto slyšení umožnili. To je konec slyšení a dále budeme pokračovat na plénu. Děkuji vám.